Děkuji, paní Krecu. A nyní zahajíme první kolo otázek a odpovědí. Pan, Van Nestelroy. Paní Kretu, vítám vás jménem členů EPP tohoto výboru. Vítejte ve světě soudržnosti a regionálního rozvoje. Nového světa pro vás. Máme tedy obnovené nařízení 325 milionů investic. O tom jste hovořila před chvilkou. Zatím je to dobré, ale špatnou zprávou je, že je mezera mezi závazky a platbami roste. A minimálně eh, máme problémy s likviditou pro realizaci projektů pro příjemce v celé Unii ta kumulovaná částka na konci loňského roku byla 24,5 miliard pro soudržnost a v současnosti to již narůstá. Jak paní navržená komisařka a celá komise chce řešit tento problém? Příjemci by vám měli mít možnost věřit. Měli by věřit Evropské unii. Věřit unii, že dodrží své závazky dotýká se to mravních zásad Evropské unie. Chci vám poděkovat za všechno, co jste vykonal. Jste dlouholetým členem výboru a významně jste přispěl. A ano, máte pravdu, je to obtížná situace, která se nás velmi dotýká a velmi nás znepokojuje, protože tyto problémy vytvář, vytvářejí těžkou situaci pro příjemce a máme skutečně nesplacené závazky ve velkém rozsahu. A pokud budu potvrzena, budu pracovat dle rozpočtových omezení stanovených parlamentem a radou a chci vás ujistit, že budu o této věci hovořit na kolegiu komisařů a my musíme mít nejen kvalitní programy, ale také se musíme zavázat vůči finančním investicím. Stejně odpovědně budu jednat s komisařem pro rozpočet, s místopředsedou, který má na starosti tuto problematiku, ale rozumím tomu tak, že tato situace by mohla být řešena, pokud budete souhlasit s návrhem komise opravného rozpočtu na rok 2014 a návrhu rozpočtu na 2016. Je třeba tedy zpomalit eh, tento dopad nesplacených eh, závazků a je třeba naléhavě řešit eh, situaci, abychom zamezili systematickému prodlení v platbách pro příjemce a realizaci programu. Ale první věc, jak jste řekl, to sdělím kolegům. Nemůžeme ohrožovat všechny investice pro inovaci, pro energetiku a ani nemluvím o školství a boji s chudobou a sociální exkluzí. Je velmi důležité to řešit v současném rozpočtu a skutečně uhradit ty závazky, které nebyly zatím urozeny. Děkuji mnohokrát. Jsem eh, rád, že jste si vědoma klíčového problému, kterému budete čelit v následujících letech. Hovoříte o sněhové kouli, která se neustále zvětšuje. A měla byste informovat náš výbor pravidelně. My bychom chtěli upravit tok informací od DG Regi. Dávali jsme málo informací pozdě a s nedostatečnou jinou názoru. To by se mělo změnit a my nemůžeme měnit, my nemůžeme plnit naše vlastní úkoly. Řekněte zcela jasně, že, nám, že dáte veškeré dostupné informace, můžete říci zcela jasně, že předstoupíte před výbor k rozpravě názoru o situaci, aby se situace změnila. O našem výboru nehovoří pouze rozpočtový výbor, ale naši voliči se ptají přímo Jaké jsou tedy dopady, jaká je situace? Můžete se k tomu zavázat? Já jsem 8 let tvrdila, a když jsem seděla na druhé straně, tedy sálu, tak jsem tyto věci tvrdila a ne, nezmění se přes noc. Takže je klíčové, aby došlo k měně informací a nalézt společně řešení. Protože, jak už jsem řekla, to není problém, který se týká pouze regionálních zdrojů, ale týká se to celého rozpočtu a to vytváří velké problémy v terénu. A jak můžeme chtít po členských státech, aby spláceli do 60 či 80 dnů a my nejsme připraveni uhradit naše vlastní závazky. To je velmi důležité a o tom budu skutečně na kolegiu hovořit. Děkuji vám. Děkuji, paní Krecu. A nyní má slovo pan Andrá Kocolíno. Děkuji. Nejdříve vás chci přivítat a popřát vám mnoho úspěchu ve vaší práci za sebe i za kolegy z skupiny socialistů a demokratů. Jsem zde, za vámi. Ty jsi patřila do naší parlamentní skupiny. ale já chci podtrhnout problém, který se objevil na základě dohodu partnerství mezi komisí a členskými státy. My považujeme města jako konečné příjemce a nikoli jako programovací subjekty, které přispívají k lepšímu definování politiky, která se týká našich územních celků. Během eh, následujících eh, měsíců bude se komise eh, vyjadřovat k této problematice, aby se zjednodušilo řízení, aby členské státy byly pečlivější vůči problematice měst, jakožto subjektů, kteří jsou v první řadě regionální politiky. A myslím, že bychom měli městům umožnit eh, zasahovat přímo. My si myslíme, že bychom měli uzavírat dohody o partnerství které by byla kvalitní a města by zde tedy zasahovala do plánování rozdělování eh, zdrojů. Děkuji. A děkuji panu Kočolínu, tém kolegovi ze sociálně demokratické skupiny. Já znám energii, kterou vkládá do podpory měst rozvoje měst. To je otázka, kterou se musíme zabývat skutečně zblízka, neboť města jsou součástí regionu, jsou to místa, kde eh, žije 75 eh, evropské populace a eh, musíme přesně uplatňovat ty principy partnerství prostřednictvím nového nařízení, tedy které jste schválili. Každý program musí být vypracován prostřednictvím kolektivního procesu, kterého se budou účastnit i eh, místní, regionální, národní i evropské organizace, sociální partnery, partneři a organizace občanské společnosti. Čili je to velmi důležitý princip, důležitá zásada a z diskuzí v tomto výboru vím dobře, že jsme nepřijali tuto zásadu jen tak, abychom měli něco krásného na papíře, ale abychom zajistili, že ti, kteří mají přímý prospěch z eh, těchto investic, se účastní i přijímání rozhodnutí. A pokud jde o zjednodušení postupu, tak dobře víte, že jsme tímto nařízením učinili důležitý krok směrem k tomu, abychom měli jednotný soubor pravidel, který bude zjednodušený, abychom mohli používat takzvanou elektronickou soudržnost, ale Chci zmínit i to, že existují rovněž pravidla, která se musí zjednodušit ze strany členských států. Existují například programy v členských státech, které potřebují přes 40 podpisů jenom k tomu, aby se získal souhlas s udělením nějaké investice. A to přitom nevyplývá z požadavků evropského práva. Čili musíme najít optimální rovnováhu mezi zjednodušením a kontrolou v rámci evropského rozpočtu. Jak jsem říkala již ve svém úvodním projevu, nesmíme v ničem dělat ústupky a kompromisy, pokud jde o legálnost a řádnost výdajů. Děkuji. Doplňující otázka? Děkuji. Paní komisařko, my bychom se mohli zavázat vzájemně této věci v následujících měsících. Dojde k jednání s členskými státy a mohli bychom společně zjistit, jak vypadají dohody o partnerství, zda jsou v souladu s cíly, které jsme si stanovili na úrovni společenství. A možná bychom se k tomu mohli vrátit před tímto výborem a vyhodnotit konkrétní aplikaci dohod o partnerství. Prosím, paní Krecu já vždy ráda předstoupím eh, před tento výbor. Partnerské dohody byly uzavřeny, bylo jich uzavřeno kolik, 16 nebo 17, ale z toho, co jsem pochopila od pana komisaře Hana, tak chce uzavřít všechny partnerské dohody do konce října. Čili to bude pak náš úkol, společný úkol, abychom začali na okraji diskuzí o operačních programech jednat um, o tom, jak prakticky naplnit, co je v těchto partnerských dohodách. Děkuji vám. Thank you. Děkuji. A nyní dám slovo panu Tomáši Porembovi. Děkuji mnohokrát. Já bych chtěl položit otázku za skupinu EKR. Nejdříve bych se chtěl zeptat na váš názor o možnosti vytvoření makro regionální strategie pro oblast Karpat, jednu z nejchudších oblastí v Evropské unii. Máte pocit, že Karpaty vyžadují zvláštní místo v programech Evropské unie a budete prosazovat tuto myšlenku jako komisařka. Makroregiony jsou... územním nástrojem, který prokázal, osvědčil svou uh, účinnost. A v současné době jsou dva úspěšné makroregiony, které dobře fungují, Balckého moře a Dunajský makroregion. Teď se nacházíme ve fázi zahajování ještě také eh, makroregionu Jonského a Derského moře. A pokud jde o karpatský makroregion, mohu vás ujistit, že se to již, že je to něco, co je mému srdci velmi blízko a velmi dobře to harmonizuje s regionem, z něhož oba pocházíme. Ale chápete principy makroregionu. Musí to být iniciativa členských států, to za prvé. A já si nesmírně cením Eh, role makroregionu, neboť mobilizují členské státy, které se potýkají se stejnými eh, výzvami v procesu dialogu a spolupráce a společné politické vůle. Ovšem eh, jsou tu ještě určité podmínky nedostatku nebo limitu fondů a kapacit. Takže pokud jde o makroregiony, tak myslím si, že Členské státy na nejvyšší úrovni musí učinit tento krok a předložit radě tento návrh na vznik regionu. Evropská komise má roli zprostředkovatele a usnadňovatele toho, kdo podporuje členské státy. Já myslím, že není možné jen tak z Bruselu eh, direktivně řešit problém, ať už Dunajské oblasti, nebo Karpat, nebo Jaderského moře, nebo jakékoliv jiné zóny Evropské unie nebudou-li místní orgány a lokální eh, partneři skutečně angažováni ve vzniku tohoto makroregionu. Důležité je podtrhnout přidanou hodnotu, kterou může takový region přinést. Ty dosavadní výsledky jsou velmi dobré a je důležité, aby tyto země učinily společné úsilí k tomu, aby identifikovali ty výzvy, které je spojují a aby si jasně rozdělili odpovědnosti ve vztahu k těmto regionům. Takže skutečně já jsem ve prospěch makroregionu regionu tohoto typu, nebo to mobilizuje místní orgány z členské státy a Evropská komise prostřednictvím stávajících nástrojů poskytne svou podporu. Děkuji. Chci vás poprosit, abyste dodržovali řečnickou dobu. Doplňující otázka. Druhá stručná otázka. Chtěl bych eh, se seznámit s vaším názorem. Podle vás, eh, jaké řešení by měla Evropská unie použít v zájmu minimalizace rozdílů v rozvinutosti regionu? Jak eh, zajistíte, aby potenciál našich regionu by lépe využit. Abychom generovali ekonomický růst a pracovní místa, což je nejdůležitější v naší regionální politice. Prosím, paní Krecu. Eh, Jistě. Snižování ekonomických, sociálních eh, a územních nerovností je jedním z hlavních cílů politiky soudržnosti. A z praktického hlediska je naší povinností přispívat spolu s členskými státy k tomu, abychom snižovali tyto rozdíly. A právě proto ty nejméně rozvinuté státy a regiony dostávají 80 dostupných eh, fondů od Evropské komise. Ve svém úvodním projevu jsem mi řekla, že ty státy, které přijímají tak významnou část našich, naší finanční podpory, jsou právě ty regiony nejméně rozvinuté a v kterých pro, pro, prochází, eh, dochází k transformaci a musíme právě proto, jak říkáte, maximalizovat výsledky politiky soudržnosti, to znamená vytváření pracovních míst a zlepšování životních podmínek lidí protože eh, dobré využití těchto eh, fondů v těchto regionech přispívá i k celkovému dobrému rozvoji Evropské unie. Z tohoto hlediska si myslím, že je eh, naši, naší povinností striktně uplatňovat pravidla. A nové nařízení nás zavazuje a nutí zaměřit se na priority, na to, abychom měli lepší výsledky, na to, abychom lépe využívali dostupné finanční prostředky a nástroje. Členské státy si musí být vědomy všech těchto možností, které nové nástroje nabízí a na druhé straně eh, se musí vynasnažit maximálně, protože eh, je to skutečně v této krizi gesto solidarity, které činí ty nejbohatší státy pro ty chudší a eh, tato solidarita musí být oboustranná pro celou Evropskou unii. Paní Krecu, chci vám připomenout, že máte pouze jednu minutu na odpověď na doplňující otázku. A nyní dám slovo panu Jakovčičovi. Takže vřele vás vítám jménem frakce ALDE a jejich členů a snad mohu říct jménem všech členů našeho výboru. Mám dvě otázky. Pro budoucnost politiky soudržnosti po roce 2020 je velmi důležité, abychom snížili chybovost, abychom zamezili budoucím rozpočtovým škrtům. Jaká opatření byste mohla zavést, abyste podpořila členské státy, aby e, řízení a odpovědnost členské státy brali vážněji, protože 40 chyb mělo být zjištěno podle zjištění účetního dvora řídícími orgány. A jakou politiku podniknete, abyste eh, realizaci politiky soudržnosti v rámci jaderské a jonské oblasti využila, pokud jde o programy, které jsou uplatňovány ve východní Evropě. Děkuji, máte dvě minuty na odpověď. Jak jsem říkala na začátku, provedeme vyhodnocení výkonu které bude pak základem pro jednání po roce 2020. A já s radostí eh, budu ráda, který když se zapojí Evropský parlament již v těch nejranějších stádiích do diskuzí o tom, jak lépe eh, ještě vylepšit eh, pravidla pro využívání rozpočtu po roce 2020. Podle mého názoru se k tomu bude, eh, bude tedy nutno provést analýzu, kterou provedeme společně, analýzu dopadu eh, nových opatření v nařízení o zjednodušení, o podmínkách ex ante, o partnerských dohodách a o všech těch principech a využití eh, finančních a územních nástrojů, ale nastane doba, kdy tato analýza bude provedena a vyplyne z toho, jak postupovat dál, protože strategie po roce 2020 bude nasměrována i nadále na vytváření růstu a pracovních míst. Kromě toho, protože jsem ze stejného regionu, tak chápu vaši otázku ohledně eh, možnosti eh, rozšíření. Eh, e, víte, že existuje ta možnost, že nedojde k žádnému dalšímu rozšiřování v příštích pěti letech, ale i tak regionální politika bude stále důležitější, protože je to prakticky jediný nástroj, který, který některým zemím pomáhá rozvíjet se a stabilizovat se. Máme také některé nečlenské státy, které ovšem aspirují na členství a které jsou součástí různých strategií a tato politika přispěje i ke stabilitě celého regionu a našich hranic pochopitelně, že vkládáme naděje v to, že tímto procesem, to znamená pomocí těchto států, budou tyto eh, státy po, potom tedy po roce 2019 vstoupit do Evropské unie. Dodatečná otázka. Souhlasím, že musíme dávat dohromady politiku EPA a regionální politiku. Vše, co pomůže stabilizaci východní Evropy. Ale mám další otázku. Budete požadovat, aby vaše služby eh, prováděly ve větší míře výkonové audity, abychom zjistili, jakým, jakým způsobem jsou čerpány prostředky na soudržnost a jak budete řešit problematiku auditu. Prosím. Máte jednu minutu na odpověď. Tato aktivita, to znamená eh, aktivita inspekční, auditová, je velmi důležitá Eh, neboť každé euro z evropského rozpočtu musí být vynaloženo eh, účinně. A nejenom to, musíme maximalizovat jeho eh, efekt v celé ekonomice. I v tomto období probíhá mnoho kontrol. Víte, že členský stát je povinen zavádět záruky na začátku každého roku a kromě toho, pokaždé, když vznikne nějaké podezření odinut, tak i další auditní služby, včetně služeb komise, se okamžitě mobilizují a ověří poté veškeré aktivity související s vydáváním evropských prostředků. Víte také to, že v některých vážných případech, v případě podezření, se aktivuje i OLAF. Takže Neodpověděla jsem ovšem ohledně těch chyb, za to se omlouvám, učiním tak později v průběhu slyšení. Thank you. Thank you. Now I'll give the... Děkuji. Nyní dám slovo panu Omaržímu. Máte slovo. Děkuji paní Kretu. Jménem členů GUE NGL vás zde vítám. Otázka těch 23 miliard byla zmíněna, nebudu se k tomu vracet ale eh, značně nás znepokojuje, protože vlastně zasahuje samotnou důvěryhodnost regionální politiky i institucí Evropské unie. A co je ještě vážnější, eh, víte, že některé členské státy eh, čekají na novou diskusi o rámcovém programu podpory, aby prováděli škrty v rozpočtu a nastává reálné riziko, že prostředky regionální politiky budou také napadeny. Moje otázka je jednoduchá. Můžeme docelit vašeho závazku, že již zítra budeme spolupracovat na tom, aby se zamezilo tomuto scénáři. A také víte, že budoucnost regionální politiky není jistá po roce 2020 a je také znejistěna kritikou účetního dvora. Jaká konkrétní opatření chcete podniknout, abyste bojovala s podvody? Děkuji. Máte dvě minuty na odpověď. Abych byla upřímná, čekala jsem, že se mě zeptáte něco na odlehlé regionu, protože jsem četla ten, tu vaši zprávu a velice se těším eh, tomu, že eh, vám leží na srdci tyto regiony, které budou prioritou i pro nás. Nicméně, pokud jde o vaši, váš konkrétní dotaz, tak myslím, že není možno eh, znovu probírat fondy, které máme. Víteletý, víceletý finanční rámec byl důkladně probrán v rámci spolurozhodování mezi Evropským parlamentem a radou a je eh, zásadní zmínit i to, že zmínit i tedy pravidla, která jsou již stanovena v, tom, v, tomto, v tomto kole. Bude to společná bitva, kterou budeme muset vést v souvislosti se snížením rozpočtu. Můžete se každopádně spolehnout na mou podporu. Jak jistě víte, i když, jak řekl pan Van Nistelrooy, nejsem expert, ale připravuji se Eh, na eh, svoji funkci, na toto slyšení a všichni eh, si musíme uvědomit, jak důležitá je tato politika, regionální politika. Dobře víme, kolik je hlasů, které napadají politiku regionálního rozvoje a rádi by zmenšili, omezili, uškrtili fondy na rozvoj regionu. Takže to bude naše společná bitva a nyní vlastně chci já apelovat na vás, abyste byli mým spojencem, protože jestliže mě Evropský parlament podpoří, pak budu vypadat samozřejmě úplně jinak, budu mít úplně jiné možnosti eh, podpořit respektování této legislativy, která byla přijata. A nemu, nes, nemusíme a nesmíme dělat žádné rabaty, nýbrž eh, skutečně dosáhnout výsledku a ukázat, že je to jediná politika Evropské unie, která vede k investicím, která má konkrétní výsledky a která představuje obrovský reálný rozdíl v životě lidí. Děkuji, doplňující otázka. Děkuji. Má otázka na periferní oblasti nyní přichází. Víte, že přicházím z takového regionu, z regionu, který je uznán ve smlouvě článkem, článkem 349 a je zřejmé, že tento článek je nedostatečně využíván. Má otázka je, jakou iniciativu chcete podniknout, aby tento článek byl bez zbytku využit ve všech eh, politikách Evropské unie a zejména jak to budete řešit v kolegiu komisařů. Víte, že náš parlament schválil na začátku roku zprávu z vlastní iniciativy o ultraperiferních oblastech. A jaké iniciativy chcete uplatnit, aby opatření z této zprávy byly uplatňovány? Děkuji. Děkuji, máte jednu minutu na odpověď. Já vám rovněž nesmírně děkuji. Periferní eh, regiony se liší od ostatních tím, že mají zvláštní statut, že se musí potýkat s některými výzvami související s jejich eh, geografickou vzdáleností od eh, zbytku Evropské unie a musíme věnovat eh, značnou pozornost dodržování článku, které máme k dispozici, pokud je o pomoc těmto regionům. Jakožto evropská komisařka, budu komisařkou všech evropských regionů. Ale zároveň se domnívám, že ty nejméně rozvinuté regiony a ty regiony, které mají eh, největší potřebu eh, fondu, fondu a podpory, si zaslouží více pozor, nejvíce pozornosti. Takže je důležité také navštívit tyto regiony, přesvědčit se o tom, jaké mají problémy, protože soudím, že jsou, představují jedinečnou hodnotu. Jsou to jakési eh, naše eh, brány otevření se eh, zbytku světa. Evropská unie musí růst jako jednotný celek a pokud se mě ptáte na konkrétní návrh, tak bylo by dobré, kdybychom s předsedou Junkrem nebo s panem Katajnenem se pobavili společně v rámci té strategie pro růst a pracovní místa s Portugalskem, Francií a Španělskem, které mají právě největší počet těchto eh, regionů i s těmi regiony samotnými, hovořit o tom, jaký by byl eh, nejlepší způsob eh, co nejlepšího pokroku v této kapitole. Jistě vy sám znáte nejlíp, jakým výzvám tyto regiony čelí a my musíme maximalizovat všechny možnosti dalšího rozvoje eh, ve vztahu k těmto eh, nejodlehlejším regionům, včetně otázek související s jejich integrací. Thank you. Děkuji. A nyní má slovo paní Vana. Dobré dopoledne paní Gretu ze strany frakce zelených. Důležitost úlohy měst v kohezní politice zde již padla, zmínilo se to tady. Města nejsou jenom motora, motory růstu, ale mají obzvláště obvodněnost v rámci zajišťování veřejných služeb, často pro celé regiony a také při realizaci cílů Evropa 2020. Ale zejména města jsou postižena dopady paktu stability a růstu a odpovědící nutné investice například do ochrany klimatu, do zaměstnanosti, do boje proti proti chudobě, není možné již činit dostatečné míře, respektive byly velmi seškrtány během posledních let za cenu stoupající nezaměstnanosti a sociální exkluze. Já se ptám, jak chcete zajistit, respektive jaký konkrétní příspěvek má eh, dát politika koheze k tomu, aby města budoucnosti nebyla eh, funkce schopná v budoucnosti, eh, byla funkce schopná nejenom ze strukturálního hlediska, ale také z hlediska toho, aby byla skutečně schopná konkrétně jednat a přispívat ke kohezi. Jak již jsem předesílala, podle mého názoru města budou přirozeným eh, partnerem komisaře nebo komisařky pro regionální rozvoj. Jak jsem také říkala, je v nich 75 populace, je to místo, kde, jak eh, jste sama konstatovala, jsou tam nové možnosti rozvoje, ale také jejich obyvatelé mají dale, v něčem daleko větší problémy a ty souvisí s, se sociálním vyloučením. Musíme se vyjádřit naprosto jasně. Podpora sociálního začlenování je jedna z hlavních priorit nové komise. Kromě toho je to také jedno z, těch jedenácti témat přijatých v, na, v rámci naší reformované politiky. A v rámci tohoto cíle se domnívám, že máme konkrétní příklady, eh, které nevždy jsme schopni dobře komunikovat ohledně způsobu, jímž Evropská komise a Evropská unie pomýšlí nejenom na ekonomický rozvoj a tvorbu pracovních míst, ale i na to, aby nikdo nebyl, eh, nezůstal pozadu, aby nikdo nezůstal izolovan. Takže to myslím že je dobrý, dobrý příklad to, jakým způsobem se Evropská unie přibližuje lidem právě prostřednictvím regionální politiky. Máme asi 5,2 miliard eur, které budou eh, alokovány právě na bydlení a další sociální podporu, včetně přístupu ke zdravotní péči a doplnění sociálních investic. Víte, že vzniklo a bylo renovováno mnoho, eh, značné, značný počet eh, eh, objektů sociálního bydlení, tak aby zranitelné složky populace mohly žít lépe. Myslím, že existují desetitisíce případů v celé Evropské unii lidí, kteří měli prospěch z této podpory Evropské unie v uplynulém období. Question. Pardon, <laughs> z mikrofon. Eh, Doplňující otázka. Děkuji paní Krecu za vaši odpověď. Sama jste hovořila o důležité roli eh, základních veřejných služeb eh, v rámci měst a regionů. Máme zde Bílou knihu komise z roku 2008, která hovoří o službách obecného zájmu a vyzvihuje se zde důležitá role kohesní politiky pro všeobecný přístup k veřejným službám ale mně chybí tato dimenze, například v šesté zprávě o kohezi, kde se veřejné služby vůbec nezmiňují a v posledních letech čelíme tomu, že jsme měli čím dál tím větší liberalizaci či snahy o liberalizaci v této oblasti a nátlak na privatizaci ze strany Evropské komise právě na to privatizovat veřejné služby. Jak chcete zajištit, aby veřejné služby, například eh, sociální byty a jejich budování, ale také oblast vody a infrastruktury, vzdělávání a zdravotnictví, jak chcete zajistit, aby nebyly dále liberalizovány, aby skutečně i nadále tyto služby zajistěval stát a měl zde jasnou eh, garantovanou úlohu v rámci kohezní politiky. Děkuji. Děkuji. Jak jsem říkala, ty základní životní služby plní eh, nesmírně důležitou roli a měly by být zmíněny jako společná evropská hodnota, jsou také zmíněny ve smlouvě eh, jako jedno z základních eh, práv. A mm, přístup k těmto službám obecného zájmu je něco, co právě podporuje teritoriální eh, soudržnost a sociální soudržnost eh, měly by mít ještě daleko větší eh, prioritu, ať už je to vzdělávání, zdraví, péče o děti, sociální asistente, asistence, kulturní asistence a bydlení. Neboť občané právem očekávají, že budou mít přístup alespoň k těm základním službám obecného zájmu a můžeme tím posílit atraktivitu Evropské unie jako takové. Měli bychom do tohoto procesu spolufinancování těchto služeb zapojit v lépe členské státy, zejména v oblastech souvisejících s dopravou a tak, také, jak jste říkali, v oblasti um, čištění od, vod a nakládání s odpady to jsou oblasti, kde se musí členské státy účastnit. Děkuji. Není paní Damato. Dobrý den, vítám vás. A otázka. Integrace politiky soudržnosti do kontextu makroekonomické kondicionality. Je tu jasný rozpor mezi politikou soudržnosti a pravidly pro řízení ekonomiky a Evropská unie zanedbává skutečnost, že v deseti členských státech politika soudržnosti představuje více než 50 veřejných investic. Jde o strukturální fondy, které představují více než 50 veřejných investic a ignoruje se úloha těchto fondů pro zachování úroveň investic do veřejného i soukromého sektoru. A studie DG Regi to ukázala. V členských státech existují regiony, které čelí eh, významným eh, územním a ekonomickým výzvám. Takže eh, je tu modus operandi od zhora dolů, který je uplatňován a spochybně politiku soudržnosti. A navíc se tvrdí, že komise zajistí veškeré synergie mezi těmito prostředky a místní zprávou regiony by neměly platit za nedostatky ekonomické politiky členských států. Děkuji. Jak říkáte, tento problém existuje. To, že se některým státům nepodaří, nepodařilo nebo nedaří až doteď absorbovat ani 50 toho, co bylo v období 2007 až 13, to vyvolalo velké problémy, zvláště v některých nových členských státech, ale v posledních letech se situace lepší. Každopádně povinností Evropské komise je pomáhat těmto členským státům posilovat administrativní kapacity. Myslím si, že to je ještě důležitější než eh, samotná výše těch prostředků, které nabízíme, protože nejvíc, nejvíce problémů vychází právě z, toho, z té slabé úrovně správního, správní kapacity. Takže doufám, že naše nová politika přinese konkrétní výsledky tím, že se politiky zaměří na konkrétní prorůstové výsledky a že to přinese v těchto regionech změnu. Vím, že pocházíte z regionu, který eh, trpí mnoha ohledech, tedy z Sicílie, a chci vyjádřit svoji sympatii s těmito regiony státy, aby eh, netrpěli, aby eh, tyto újmy makrokondicionality Eh, byly vypracovány ve spolupráci mezi vámi a radou právě proto, že jsme se poučili z ekonomické krize, že existují některé kritéria, některá kritéria, která musí být základem solidních investic, protože jinak je to pouze mrhání prostředky. Takže tato podmínka makrokondicionality je důležitá. Vy asi hovoříte o, té poslední, o tom posledním kroku pozastavení fondu. To je opatření výjimečné, které ovšem eh, vždy přichází po dlouhém procesu. Není to žádné překvapení. Každý členský stát je varován dlouho dopředu, že musí učinit některé důležité kroky eh, ve směrem strukturálních reform. Ráda bych řekla víc, ale nezbývá čas, možná bude ještě příležitost. Děkuji. Vaše doplnící otázka ano, další otázka, která eh, se týká ekonomických aspektů a čerpání regionálního HDP. Je to klíčový ukazatel pro způsobilost v rámci politiky soudržnosti. Je třeba stanovit eh, míru financování u méně rozvinutých regionů a podle nás je to chybný nástroj. U politiky, která má řešit eh, územní otázky, eh, tako, takovýto ekonomický ukazatel je nepřiměřený. Pokud je o strukturální fondy, je třeba širší kritéria využívat nedávné statistiky a uznat eh, územní rozdíly. Jako nová komisařka pro regionální politiku budete podnikat revizi metodiky, která je základním nástrojem pro politiku soudržnosti místo HDP jako jediné kritérium. Jedna minuta na odpověď. Jistě vím, že existuje tato eh, debata o tom nejdůležitějším kritériu, které by mělo být zohledněno při přidělování evropských fondů. A až doteď jediným kritériem který, které bylo jednomyslně akceptováno, eh, bylo, eh, byl tady tento eh, hrubý národní produkt na hlavu. A víme, že jsou také některé regiony, kde tento produkt je pod 60% evropského průměru. Vím, že by se mohla použít i jiná kritéria, ale než tento vnitřní produkt, ale zatím um, neexistuje schoda na jiném. Spolu s radou bychom museli vést více debat uh, na, o tomto kritériu. Domnívám se, že máte pravdu, ty, uh, ta podpora musí směřovat uh, k um, plnění opravdových potřeb lidí. A k tomu musí přispět naši sociální partneři, regionální místní orgány, aby nám řekli, jaké jsou eh, ty konkrétní cíle a očekávání místních občanů. Vím, že jsou země, kde se tento princip příliš neaplikuje, i když by to bylo potřeba. Máme v Evropské unii různé tradici, růz, různé kultury, jsou některé země, které tohle vždycky dělaly, jsou země, které jsou centralizovanější a musí se naučit umění dialogu a stanovování, eh, společného stanovování priorit. Proto soudím, že je důležité, aby, aby nová pravidla byla asimilována všemi státy a všemi regiony tak, aby, jak říkáte, se vycházelo vstříc skutečným potřebám občanů z těchto regionů. Děkuji. A nyní zahájíme druhé kolo otázek. Já bych chtěla všem připomenout, že máme tři minuty na každou otázku, jednu minutu na otázku, dvě minuty na odpověď. Již máme spoždění oproti programu 10 minut. Takže začneme panem Dojčem. Děkuji, pane předsedo. Paní nominovaná komisařko, pokud eh, uvažujete tak, jak jsme uvažovali v roce 2006 při uzavření této části, pokud, pokud vlastně uvažujete o prodloužení účetního období po roce 2013. Váš předchůdce řekl, že asi 100 operačních programů bude schváleno komisí a nyní je ta míra mnohem nižší. Tedy 460 operačních, 460 operačních programů je naplánováno členskými státy a pouze malá část byla eh, schválena komisí a je zřejmé, že úhrada programu z let 2013 máme tam nedostatek plateb ve výši asi 100 miliard. Pokud to účetní období bude prodlouženo, tak by to snížilo tlak na platby. Otázka je, pokud prodloužení lhuty je naplánováno tak, jak se stalo v uplynulém období pro 2013 tak si myslím, že to účetní období by mělo, by mělo být eh, prodlouženo. Máte dvě minuty na odpověď. Já vím, že existuje tato žádost prodloužení programového období až do období po eh, tedy roce 2015. Já myslím, že bychom měli zaměřit úsilí zejména na pomoc členským státům, které Eh, nevyužili všechno, co měli v tom, pro to období 2007 až 2013. U některých států je to pořád ještě 50%. Musíme jim pomoci, aby v tom dalším období do roku 2015 našli optimální eh, způsoby využití těchto prostředků. Domnívám se, že kvalita eh, programu nesmí být obětována ve prospěch eh, tedy jenom absorpce jako takové. Pokud eh, tyto programy vytváří pracovní příležitosti a pokud eh, plní konkrétní potřeby občanů, pak ano. Ale trošku mě znepokojuje to kritérium náhlé té rychlosti, kde se trošku nechává stranou pak kvalita, jenom abychom ukázali, že co nejrychleji vynaložíme prostředky. Přitom jsou to prostředky všech evropských občanů a musí mít své výsledky. Takže já myslím, že bychom se měli společně zamyslet. Ehm, měla by se na tom podílet komise, i e, rada, i vy. Vím, že existuje také požadavek e, italského předsednictví na prodloužení tohoto období, ale e, na druhou stranu musíme tyto prostředky využít maximálně dobře do roku 2015 a paralelně s tím se zaměřit na vyjednávání operačních programů pro další období, tak aby pro to další období do roku 2020 se projekty co nejrychleji rozjeli. Další otázka, pan Von. Dobré ráno, paní Kretu. Evropský parlament podporoval zahrnutí nových mechanismů, jako je CLLD, společný akční plán a integrované územní investice, aby podpořil postupy od spodu nahoru u investic. Podniknete kroky pro vyhodnocení těchto nových mechanismů a za druhé, budete jako komisařka zjišťovat, zda dohody o partnerství členských států byly skutečně sestaveny jako partnerství s dalšími subjekty. Máte dvě minuty na odpověď. Velmi děkuji za otázku. Jak víte, v regionální politice <clears throat> více než eh, jakékoliv jiné evropské politice je právě ten územní celek tím eh, co rozhoduje nejvíce. A eh, tyto, u těchto nových nástrojů jde o integrované investice, společný akční plán a eh, rozvoj, který je ponechán na zodpovědnosti samotného místního společenství. Toto je velmi důležitá věc, protože přesun pravomocí na regionál, regiony a lokality je něco, co eh, přináší, přibližuje ty fondy evropským občanům. Proto je tak důležité, aby to byla i podmínka při dojednávání partnerských dohod, a totiž to, abychom eh, maximálně využili role těchto nástrojů, neboť Existuje zásada subsidiarity, kterou musíme respektovat. Na druhou stranu, ta víceúrovňová zpráva je tématem, které bylo velmi často nastolováno vámi, protože je to nový prvek, který teď vyplývá z nového nařízení a který zlepší přijímání rozhodnutí. Je třeba, aby členské státy si byli dobře vědomi, jaká nová pravidla byla přijata. A já vás mohu ujistit, že Evropská komise bude věnovat zvýšenou pozornost uplatňování těchto nástrojů a že budete informováni o pokroku členských států při využívání těchto nástrojů. Mr. Yeah, thank you. Uh, dear Madam Kresu, uh... Paní Kresu, chtěl bych vám položit následující otázku. CLLD je přístupem, který poskytuje společenstvím na venkově metodu pro zapojení místních partnerů, podnikatelů, aktivních občanů obcí při formování budoucnosti. Metoda CLD v letech 2014-2020 se stane povinnou součástí programu rozvoje venkova financovaných ze zemědělského fondu pro rozvoj venkova a možností v rámci regionálního fondu, Evropského sociálního fondu a fondu pro námořní oblasti a rybolov. Není pochybnosti, že tato metoda se značně rozšířila. Myslíte si, že metoda CLLD je plně využívána a existuje zde prostor pro zlepšení a nebo je důvodné si myslet, že přístup CLLD je již překonaný? Děkuji vám za odpověď. Děkuji, máte dvě minuty na odpověď. Děkuji. Jak jsem říkala, tento nástroj související s, s tímto community-led local development, čili rozvojem, který je veden přímo eh, tím tou komunitou, tím společenstvím je důležitý, neboť eh, podporuje tu místní energii, podporuje zapojení občanské společnosti a eh, místních orgánů, aby se začlenili do rozvoje měst a jejich regionu. Jak říkáte, tato myšlenka je výsledkem lekcí a poučení z rozvoje venkova. Měli jsme iniciativu LEADER, která byla ve velkém uplatňována ve venkovských oblastech v průběhu 20 let a mm, přinesla důležité výsledky. Tímto nástrojem e, se v podstatě nám daří posilovat regionální politiku, lépe zapojovat regionální společenství a to podle mě znamená zásadní výhody, a to zejména v těch venkovských oblastech, v zónách, které jsou periferní a které jsou méně rozvinuté. Jistě, že musíme řešit zejména základní potřeby a z, toho, z této perspektivy myslím, že provedeme hodnocení, do jaké míry se členským státům daří tento nástroj využívat, tak, aby se dali do pohybu Eh, určité skupiny pro akci na místní úrovni. Myslím si, že všechny regionální orgány mají svou vlastní zodpovědnost, aby eh, podporovali místní orgány a partnery občanské společnosti a také podnikatelské společenství v tom úsilí integrovat rozvoj prostřednictvím inteligentní subsidiarity. Thank you. Děkuji. Další otázka, pan Boštinaru. Благодаря, госпожо milí kolegové, jsem jako Rumun velmi šťastný, že jsem mohl zúčastnit slyšení s rumunskou kandidátkou na funkci komisařky pro regionální politiky, ale tady hovoříme o naší unii. Takže podstatní část prostředků na soudržnost, která se rovná 10 milionů euro byla převedena z fondu soudržnosti nově založenému nástroji CEF. A abychom zajistili maximální míru, že tedy národní obálky nebudou, že částky v národních obálkách nebudou zkresleny a výběrový proces bude řízen v Bruselu a ne na národní rovni, bylo rozhodnuto a za to se zasazoval náš výbor. Z přispění kolegů podařilo se nám uspět a přesvědčit komisi, že ty prostředky zůstanou v těch národních obálkách až do prosince 2016. Má otázka tedy je, jak se díváte na opatření členských států a komise, abych se zajistilo, že členské státy, které narazí na problémy, plně využijí eh, nástroje Connecting Europe Facility CEF a jak budou schopny tedy realizovat eh, za těchto okolností kvalitní projekty. Já vám děkuji, pane Boštinaru. Jednak mi dovolte vám poblahopřát eh, k vašemu zapojení do tohoto mechanismu Um, connecting Europe Facility, do toho propojení Evropy. Vím, že jste měl důležitý úkol v předchozím legislativním období a že budeme dobře spolupracovat i v příštím. Mechanismus spolupráce je velmi důležitý, protože souvisí velmi úzce i s um, oblastí dopravy, energie a doplňuje ty, ten, tím chybějícím článkem eh, eh, řetězu těch operačních programů. Takže eh, bude hrát specifickou roli prostřednictvím převádění fondu eh, k tomuto propojovacímu mechanismu, zejména v dopravě. A jistě, že bude mou povinností úzce spolupracovat s DG Transport a DG Euro při uplatňování a zavádění kvalitních významných projektů ještě do konce roku 2016, tak abychom nepřišli o tyto prostředky. A jistě, že budeme povzbuzovat k využití všech nástrojů, například Jaspers, což je nástroj Evropské investiční banky, který zajišťuje technickou asistenci při přípravě velkých e, projektů. Tyto dopravní a energetické projekty jsou strategického významu a je imperativem, aby byly součástí širší strategie a aby se využívaly s velkou pozorností a opatrností. Proto eh, vzhledem k tomu, že máme omezené pracovní prostředky, musíme je eh, používat na vyzrálé projekty, které dokončí, doplní ty chybějící články těch národních programů v oblasti energetiky a dopravy. Děkuji. Pan Winkler, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, paní komisařko, nejdříve vám chci poblahopřát u vašeho vyjádření a závazku, že budete spolupracovat a informovat náš výbor. Je to přirozené pro někoho, kdo strávil 8 let v Evropském parlamentu a ujišťuji vás, že na tento závazek nezapomeneme a budeme ho sledovat. Jedna z priorit EPP v tomto výboru je integrovaný přístup a jak víte, máme nařízení o společných ustanoveních 2020 který zavádí společný strategický rámec a usilujeme o integrovaný rozvoj při využití evropských fondů. V eh, dohodách o partnerství integrovaný přístup se předpokládá v té části, která není pokryta rozhodnutím komise, pokud nejsou splněna specifická kritéria. Chci se vás zeptat, eh, jaký by byl váš přístup jako eh, navržené komisařky, abyste podpořila efektivní využití integrovaného přístupu k regionálnímu rozvoji. Děkuji, máte pouze dvě minuty na odpověď. Děkuji, pane Winkler. Jak jsem již pravila a jak jste řekl sám, je přirozené hledat eh, u mě partnerství, protože eh, vím sama nejlépe, kolik zkušeností mají členové tohoto výboru s regionálním rozvojem a nejenom, že se budu účastnit výměny názorů a budu účastná vašich rozprav, ale budu s vámi také všemožným způsobem konzultovat v průběhu celého období. Ke konkrétním otázkám, které jste položil, pokud jde o e, územní integraci a její rozvoj. Je důležité, aby v rámci regionálního, aby regionální rozvoje měl eh, dopady na mnoho různých rezortů, včetně inovace, výzkumu a rozvoje, energetiky, digitálního rozvoje. A je důležité pro nás, pro všechny, abychom eh, spolupracovali naprosto se všemi součástmi a komponentami evropské politiky, v zájmu dosažení této celkové synergie a maximalizace využití eh, fondu soudržnosti. Je důležité, aby existovala jasná korelace mezi našimi politikami. A i jako politická, i jakožto Evropská komisařka budu muset spolupracovat s místopředsedy Komise pro mm, eh, rozvoj a Eh, růst a pracovní místa i s komisaři pro sociální otázky a rozpočet. Bude to eh, tudíž týmová spolupráce v zájmu dosažení našeho společného cíle, jimž je plnění eh, celkového programu, který představil pan předseda Juncker parlamentu. And now the question of Mr. Nyní otázka pana van Miltenburgu. Děkuji, paní předsedkyně otázka nizozemsky. Paní designovaná komisařko, již několikrát jsme hovořili o roli měst, která je velmi důležitá. Jistě víte, že více než 30 evropského obyvatelstva momentálně žije ve městech v roce 2050 to bude již 80%. A tak hrají města důležitou rolu při eh, podpoře růstu, při boji proti sociálnímu vyloučení a při boji proti nezaměstnanosti. A rovněž se hrávají důležitou úlohu v rámci uplatňování realizace strategie Evropa 2020. Ptám se tedy, jste toho mínění, že Evropská unie potřebuje integrovaný přístup pro politiku, pro města, pro urbání politiku. Potřebujeme nějakou agendu pro města a jaké nástroje chcete rozvinout, připravit. Máte nějakou vizi, nějakou perspektivu. Jak chcete zohlednit potřeby měst v regionální politice? Dvě minuty na odpověď. Děkuji. Já se omlouvám. Já bych se přesvědčila, že jsem správně pochopila. Hovoříte, ptáste se na strategie v urbánních oblastech? It's about urban. Je to o té městské urbání strategii? Jo, děkuji. Trochu jsem přišla nějak o první část vaší otázky. Takže já jsem říkala, že města představují velmi, eh, velmi důležitou Eh, dimenzi pro mě, jakožto pro komisařku regionálního rozvoje. Jak víte, tak se tomu říká regionální a urbání rozvoj, ale přitom komisař se nazývá pouze komisařem pro regionální rozvoj. Takže musíme sladit tu, to, ten název komisaře a té strategie jako takové, protože z toho eh, vzniká pak dojem, že komisaři pro eh, regionální rozvoj nezáleží na městech, ale tak to samozřejmě není. Nevím, proč na jednu stranu DG se jmenuje jedním způsobem a komisař se jmenuje, kom, u toho názvu komisaře to chybí. Každopádně vás mohu ujistit, že věnujeme velkou pozornost městským sítím, probíhají důležité pilotní projekty, včetně, vím například, že máme ku příkladu jeden velmi hezký projekt eh, v Lipsku, máme projekt v Malaze urbáního rozvoje, kde se snažíme rozvíjet historickou zónu také v Brnu, v České republice, eh, v Brně a budeme podporovat všechny členské státy, pozbuzovat je k tomu, aby si vyměňovali dobré postupy a informace související s těmito záležitostmi. Jistě velmi dobře víte, že byla zahájena veřejná konzultace o městské agendě a e, já e, si myslím, že dalším krokem, tedy po uzavření toho, e, tohoto procesu, bude konzultovat, tedy analyzovat výsledky této konzultace, tak jak se tomu vyjádřila jednotlivá města, a obrátit se na výbor regionu, aby nám řekla, jaké jsou jejich zkušenosti a jaké eh, by mohly být eh, další kroky. Protože pochopitelně, že před eh, přijetím další legislativy musíme zejména respektovat princip subsidiarity. Děkuji. Další otázka, paní Breso. Máte slovo. Děkuji. Milá Korino, blahopřejeme a tvůj úspěch bude i náš ve, vašem, ve svém projevu. V EP předseda Juncker hovořil o tříletém plánu pro růst a zaměstnanost ve výše 300 miliard euro a také hovoří o doplňujících zdrojích, ne vlastních. Jak tyto prostředky mohou být začleněny do politiky soudržnosti a jaká bude úloha měst a regionu? O tom jsme tolik hovořili v tomto kontextu. Vzhledem k tomu, že nařízení pro strukturální fondy bylo již schváleno, jak si myslíte, že tyto nové zdroje budou začleněny do stávajících politik, abychom posílili toto nové programování? Děkuji. Děkuji vám a blahopřeji ke všemu, co se vám podařilo v oblasti regionální politiky. Jistě, že existuje tento program představený panem Junkrem. Je to program ambiciozní a já jsem přesvědčena, že politika soudržnosti s rozpočtem, který představuje eh, v podstatě čtvrtinu evropského rozpočtu, bude znamenat významné přispění k mm, realizaci tohoto eh, cíle, kdy na, přeorientujeme prostředky právě i na růst a tvorbu pracovních příležitostí. Toto nařízení tedy existuje, máme dost velký manevrovací prostor k tomu, abychom našli e, způsoby, jak e, tím přispět k plnění té ambiciozní agendy e, Evropské komise a předsedy Junkra. A jak pan Juncker řekl, zejména musíme mobilizovat zdroje soukromé. A musíme změnit jazyk, který používáme, aby eh, vznikla důvěra v podnikatelské prostředí, aby eh, důvěra tedy v investice a provádění investic, abychom daleko lépe využívali finanční nástroje, které máme k dispozici za Eh, účelem využití pákového efektu těchto, eh, těchto všech nástrojů. Ta přidaná hodnota vyplývá z toho, čemu genericky říkáme inovace. Ehm, z toho může vzniknout až 110 miliard v dalších letech a tím myslím teď inovaci v, v širším kontextu rozvoj malých a středních podnik, podniků a také energetické účinnosti. Takže podpora malých a středních podniků je jedním ze základních kritérií, které přispějí k plnění tohoto cíle. Kromě toho jsou tu i další otázky eh, a priority. Děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji. Další otázka od pana Fita. Děkuji. Chtěl bych navázat na to, co řekla kolegyně Breso před chvílí. A já bych tu otázku tak ještě trochu vyostřil. Mnozí si se ptají, co se děje s těmi zdroji, s těmi 300 miliardami eur. A proto se vás ptám, jak můžete zajistit, aby tyto finanční prostředky skutečně eh, jak si byly dodatečnými prostředky, které zde budou dispozici společně s prostředky eh, fondů pro soudržnost. A nebo je tady nebezpečí, že či respektive jak bychom mohli zabránit tomu, aby e, nedošlo k tomu, že by tyto peníze se použili nějakým jiným způsobem, respektive tak, že se z toho stane jeden jediný zdroj a nebude to fungovat. Jak jsem říkala, abychom mohli, musíme maximálně využít e, pravidla nového nařízení. Nevím, jaké přesně bude procento příspěvku politiky eh, soudržnosti naplnění eh, tohoto cíle eh, pana Junkra těch při přínosu těch 300 miliard eur, ale budeme každopádně věnovat velkou pozornost soukromým investicím a tady navazuji v podstatě na tu předchozí otázku. Budeme povzbuzovat členské státy v tom, aby využili veškerých legálních možností začlenění soukromých investic do spolufinancování, národního spolufinancování, eh, tedy eh, vlastně doplnění našich fondů. Jde o to, abychom měli projekty maximální eh, kvality, zaměřit se na zejména oblast konkurenceschopnosti a podnikání. Říkala jsem o 110 miliardách, které budou investovány do inovací a to představuje skutečný příspěvek k tomuto projektu. Kromě toho máme také tu zaměření na takzvanou inteligentní specializaci a e, operační programy, pokud budou pro jednotlivé země, pokud budou dobře vyjednány a zaměří se opravdu na konkurenceschopnost a získání eh, a vytváření nových pracovních míst, tak, eh, aby, tak to může vést pákovým efektem skutečně i k vytváření mnoha nových pracovních příležitostí. Takže to, je, to bych viděla jako to nejvýznamnější, čímž můžeme k plnění eh, slibu pana předsedy Junkera přispět. Colson. Uh, thank you very much and... Děkuji mnohokrát. Vítám vás, paní komisařko. Severní Irsko mělo velký užitek z regionální podpory pořadu let, zejména v rámci programu Mír. Evropská unie podporovala Severní Irsko jinými prostředky v roce 2007. Byla vytvořena pracovní skupina Barroso pro propojení Severního Irska a zbytku Evropy. DG Regio skrze některá další ředitelství vzniklo právě toto spojení a za prvé, můžete mě ujistit, že pracovní skupina pro Severní Irsko bude pokračovat, pokud budete jmenována komisařko. Za druhé, vysvětlete, jak se díváte na úlohu této skupiny při podpoře ekonomického růstu v regionu a co je potřeba od nás, europoslanců, abychom podpořili tuto podporu. A myslíte si, že, by, že byste nám pomohla vytvořit takzvanou Junkrovu pracovní skupinu, abychom tyto věci mohli lépe řešit? Děkuji. Prosím, odpověď za dvě minuty. Děkuji vám. Myslím, že tento Task Force pro Severní Irsko eh, byl důležitým, důležitou iniciativou, která přispěla k urychlení, uspíšení mírového procesu a procesu usmíření v Severním Irsku. Jak eh, jsem byla informována, tato task force bude i nadále fungovat. Ehm, domnívám se, že je důležité, aby všechny regiony Evropské unie se těšily eh, klimatu vzájemného pochopení a smíření. A měli bychom proto pomáhat místním orgánům rozvíjet se a sam, samotným jim vytvářet nové programy rozvoje. Pokud jde o způsob, jimž může fungovat, tedy přinášet stabilitu, tak ta stabilita je také důležitá. Na jedné straně ekonomický rozvoj, ale na druhou stranu přátelské, přátelská atmosféra, přátelské klima, schopnost poučit se z minulosti. A v tomto kontextu právě vnímám eh, tuto task force pro Severní Irsko. Stejně tak existuje i další skupina, která je zase pro um, tu komunitu eh, kyperskou a tureckou. V obou případech podporuje dialog mezi oběma stranami a připravuje optimální podmínky pro další ekonomický eh, rozvoj, aby to, čím jsme prošli eh, v minulosti, už se v Evropě neopakovalo. Proto je důležité nadále věnovat této otázku rozvýšenou pozornost. Děkuji. Další otázka. Eh, paní Michels. Eh, Děkuji mnohokrát, paní Krecu. Také já vás zde na výboru srdečně vítám. Ráda by se vás chtěla zeptat na něco, co se týká uplatňování makroekonomických kondicionalit. Správem jste zdůraznila, že pomocí tohoto nástroje nehodláte odjímat členským státům prostředky, které potřebují a které již mají schválené a které mají, a při, přičemž jde o státy, které mají zájem na, o programy stability, jak chcete zabránit tomu, aby e, e, zde, když bude docházet k programování na národní úrovni, byly jaksi vynechávány ze zájmu právě regiony a e, komuny, tedy lokální oblast a jak chcete zapojit obce a regionální úroveň do vypracovávání regionální politiky na příštích sedm let. Či to chcete přenechat pouze na členských státech? Jak jsem říkala, makroekonomická podmíněnost je opatření, eh, s kterým se počítalo až v konečné instanci. vím, že mnozí z vás byli proti přijetí makroekonomické kondicionality. Jak jsem říkala, ovšem bylo nutné, bylo to nutné eh, s ohledem na některé situace, kdy se peníze investovaly, aniž by byl splněn celkový obecný rámec. Evropská komise nemá být, by neměla být vnímána jako nějaký četník, ale spíše jako pomocník členských států. Rozvoj bez těchto kritérií není možné. Je důležité, aby státy pochopili, že je to v jejich prospěch, že po nich chceme splnění těchto podmínek. Takže my budeme vést tento strukturální dialog mezi Evropskou komisí a parlamentem a já se dostavím do vašeho parlamentu, kdykoliv se nastolí otázka eh, pozastavení eh, fondů a bude důležité eh, hovořit pak o charakteristikách jednotlivých zemí. Naprosto sdílím vaše obavy, že není třeba trestat populaci za něco, co neplní vlády. To je pravda ale předtím eh, budou předcházet eh, četné, eh, četná varování, budou to měsíce, ne celé roky, kdy bude stát upozorňován, že musí plnit příslušné podmínky, jinak dojde k přerušení poskytování pomoci. Každopádně je možnost rozvíjet eh, tyto strukturální formy, které tyto země eh, potřebují a musí se do toho aktivně zapojit regiony a města. Děkuji. Další otázka mm, paní Lofi. Děkuji. Paní předsedkyně, paní designovaná komisařko, dobře víte, že mnoho zemí v eurozóně má problémy a je zde problémy získávat evropské prostředky na, z důvodu podmínek, které ukládá pak stability. Jakožto komisařka pro politiku soudržnosti jste toho názoru, že je možné vyjmout z paktu stability vše to, co je kofinancováno a co jde přímo do málo rozvinutých regionů a jak toto chcete eh, koordinovat s příslušným místopředsedou komise. Já dobře vím, nakolik leží parlamentu a italskému předsednictví a výboru regionu na srdci otázka vyloučení z mm, výpočtu deficitu těch částek eh, směřujících na produktivní investice. To není ovšem rozhodnutí, které přísluší mně, ale které se bude přijímat v rámci rady. Všem až do listopadu, kdy se o tom rozhodne, bychom měli maximálně dobře využívat stávající flexibilitu podle současných pravidel. A já předám vaše poselství o vašich obavách eh, radě. Potřebujeme veřejné investice do ekonomiky, do reálné ekonomiky. To je vážné, vážná, vážný problém, vážná otázka, eh, tedy problém, aby členské státy zajistily spolufinancování a přitom splnili fiskální podmínky, které jsou podle paktu stabilitu, stability někdy velmi přísné. Musíme na jedné straně povzbuzovat členské státy investovat do reálné ekonomiky, do Eh, dávat peníze do spolufinancování, ale na straně druhé musí bdít nad svým rozpočtovým deficitem. Pak stability má v sobě již zabudovanou určitou flexibilitu a dává členským státům mm, manévrovací rozpočtový prostor, zvláště těm státům, které jsou v nelehké situaci. Ale vím, že je to problém, narazila jsem na to v diskuzích s mnoha, s vámi a s, i s členskými státy, takže musíme zároveň respektovat pakt stability, respekt, respektovat možnosti, které skýtá. A uvidíme, co rozhodne rada v listopadu v souvislosti s tímto potenciálním vyloučením některých aspektů z výpočtu deficitu. Děkuji. Další otázka, pan Štuger. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Na tom žebříčku deseti nejvíce podporovaných zemí nalezám osm zemí, které jsou negativně hodnoceny organizací Transparency International. Jak vypadají konkrétní opatření? Já jsem se doslechl celou řadu vádních věcí, o něco o dialogu, kontrolu a pomoci, ale mne zajímají zcela jasná konkrétní opatření. A rád bych tady se obratil na vaši kreativní stránku. Rád bych, abyste mi skutečně řekla nějaké konkrétní opatření. Například, dovedli byste si představit nějaký černý seznam organizací a institucí, které se již dříve dopustili podvodu v oblasti eh, evropských subvencí a čerpání těchto prostředků. Děkuji um, je, bo, bohužel, nebo jsem, je mi líto, že ehm, tady jsou skutečně vysoká míra náročnosti. Myslím, že v dalším období doufám, že budu dostatečně také kreativní. Eh, já si nemyslím, že my bychom eh, měli znovu objevovat Ameriku. Eh, existují jasná platná pravidla, která musíme respektovat. Já před vás nemohu předstoupit a ukazovat vám, jak hezky, kreativně myslím. Protože vy sami jste přijali tuto legislativu v předchozím období a dokonce jste vynaložili k tomu tak velké úsilí, takže já jediné, co mohu splnit, je, že budu eh, slíbit, tedy že budu respektovat eh, tu legislativu, kterou jste schválili. Ale upozornil jste na jeden velmi vážný problém. Jistě, že mě znepokojí otázky související s chybovostí a zde s um, podvody, s defraudací evropských fondů. Existují některé významné případy, o kterých eh, hlásí také Transparency International, také OLAF. Ukazuje, že mm, z celkového počtu množství těch aktivit v období 2007 až 2013 jenom 7% byly chyby. A z těchto chyb pouze 1% byly vyložené podvody. To ostatní byly spíše tedy řídící manažerské chyby, nikoli podvody. Pochopitelně je důležité, aby eh, členské státy vytvářely programy, které budou chyb prosté. Souhlasím s vámi, že musíme být velmi striktní. A já jsem to řekla už na úvod. Ale není to jenom komise, je tu také OLAF, účetní dvůr a řada dalších institucí, které budou bdít nad tím, jakým způsobem jsou vynakládány prostředky evropských daňových poplatníků. López. Pan Blanco López. Děkuji. vidím tady zcela jasné, důležité myšlenky, které jsou důležité pro občany Evropy. Demografický problém existuje v mnoha evropských regionech a vyplývají z něho jasné výzvy, kterým musíme čelit. Velmi závisíme na tom, abychom nějakým způsobem zvládli tu demografickou rovnováhu. Jde o ekonomický růst a o vytváření trvale udržitelných pracovních míst. Je třeba o to plnit cíle politiky soudržnosti a zde ta demografická výzva představuje skutečně důležité téma a já si myslím, že to téma demografie by mělo být průvřezové, by mělo procházet všemi politikami Evropské unie. Jak tedy vidíte tuto otázku demografických problémů protože si myslím, že nám všem jde o dynamickou a konkurenceschopnou Evropu a proto bych rád věděl, jakým způsobem chcete přispět jak si k této problematice v rámci vašeho portfolia. Eh, Pochopitelně sdílím váš názor a velmi vám děkuji za tento dotaz, který je důležitý protože Evropská unie už teď se potýká s problematikou demografických změn, snižování populace. Do roku 2030 každý třetí eh, evropský občan bude mít více než 60 let a to povede k významným změnám, pokud jde o náš ekonomický rozvoj. Tento jev by mohl být ještě z, znásoben a zesílen snižováním míry porodnosti, a migračními trendy. Takže fondy soudržnosti se budou snažit připravovat členské státy, u kterých se už dá očekávat, že budou mít velké problémy, aby se připravili v několika ohledech. Jednak rozvoj ehm, práce, trhu práce a kvalifikací prostřednictvím vzdělávání, dále vytváření ehm, nových pracovních míst a v neposlední řadě také ehm, aby se již dopředu vytvářely sociální služby, protože tato sociální dimenze je eh, zásadní. Máme významný eh, podíl evropské populace, kteří se budou muset vyrovnávat se stárnutím, nemá kdo by o ně pečoval a já eh, budu spolupracovat s komisařem pro pracovní a sociální otázky, který zodpovídá za využívání Evropského sociálního fondu, aby spolu s regionálním fondem a fondem soudržnosti se přispělo i k, ke vzniku těchto infrastruktur nezbytných pro starší občany. Ale demografické změny připouštím, že jsou velmi výrazným problémem. Nyní pan Hetman. Děkuji. Paní Krecu, přistupím k otázce, vrátím se k městské politice a městům. Budete obhajovat benchmark 5% v RDF, e kde 5% má náležet městům, anebo budete směřovat ke zvýšení tohoto ukazatele chtěl bych eh, poukázat na paradox, který pramení z obecného nařízení 13.03, které pokrývá rozvoj venkovských oblastí. A tyto aktivity se zdvojnásobily v rámci regionální politiky a v rámci společné zemědělské politiky, která je také financována ze stejných zdrojů a z Evropského zemědělského fondu. Podniknete kroky aby existoval jasný rozdíl mezi oběma fondy, aby projekty nebyly financovány z obou zdrojů, protože tento problém se objevuje v Polsku v oblasti Lubinu, odkud pocházím. Děkuji. Děkuji. Máte dvě minuty na odpověď. Jak jsem říkala a jak nadále opakuji, Města jsou velmi důležitá pro regionální politiku. A tento práh pětiprocentní, to myslím, že je pro fond regionálního rozvoje na integrované projekty. A to ještě tedy navíc k tomu, co bude v rámci eh, regionálních politik obecně a bude to zahrnovat města a regiony jak jste, přesně tak, jak jste řekl, je důležité najít nejpraktičtější způsoby zapojení měst. Víte, že tato diskuze probíhá. Některé, některá města říkají, že eh, svrchovaným je princip subsidiarity a my nemáme žádná práva, pokud jde o jejich rozvoj. A jsou naprosto proti nové legislativě o městech. Na straně druhé se eh, tedy hovoří o eh, té eh, modré knize rozvoje měst a je důležitá ta veřejná konzultace, která se teď právě uzavírá o městském rozvoji. Z toho vyplyne možná nějaký náznak toho, jak můžeme postupovat dál. A já každopádně doufám, že tady v parlamentu proběhne diskuze A pokud jde o dvojí financování, to jsou záležitosti, které musíme probírat s komisařem pro rozvoj venkova, abychom našli optimální přístup, abychom byli účinní, abychom ušetřili prostředky, aby ty peníze, které se vynaloží, měli maximální výsledek tam, kde se vynaloží. Takže ano, mrhání prostředky je zásadní problém, který bude třeba řešit. Děkuji. Paní předsedkyně, paní navržovená komisařko, jsem jedním ze tří zástupců zámoří. 11 zámořských území ve třech oceánech a já jsem pečlivě naslouchal vaší odpovědi týkající se makroekonomické podmíněnosti, ale chtěl bych vás upozornit na katastrofální dopady dogmatického uplatnění tohoto ustanovení pro zámoří, které již tak trpí nevýhodami, které dobře znáte a mají občas velký problém zajistit ekonomický rozvoj území. Nemyslíte si, že by bylo třeba využít všechny možné flexibility, abychom umožnili těmto územím, aby rozvázali jeho rozpočtové střídmosti a zajistili více pracovních míst? Můžete nás ujistit, že a ponesete toto sdělení v budoucím kolegiu, že politika soudržnosti bude zapracována do současných jednání pro uplatnění paktu stability a růstu. Děkuji vám. Děkuji vám. Již dříve jsem řekla, že eh, souhlasím s vaším vaší perspektivou a také s tím, co řekl váš kolega z ostrova Reunion. To znamená vyjádření určitého nesouhlasu s tím, aby eh, Reunion byl trestán za to, co dělá pařížská vláda. Ale jeden z mých hlavních eh, návrhů bude právě zorganizovat pracovní skupinu, již se budou účastnit i další komisaři, pan Katajnen, pro ekonomický rozvoj a pracovní příležitosti. Dále eh, guvernéři těchto teritorií a eh, všichni zúčastnění tak, abychom mohli diskutovat o tom, co měnit, protože eh, co, co dál, protože nemůžeme, nemůžeme prostě měnit ehm, my sami pravidla, která jsou vtělena nyní v paktu stability, dokud rada nerozhodne jinak v listopadu se eh, zohlední tento návrh z iniciativy italského předsednictví. Ale já si myslím, že my ještě dostatečně nevyužíváme flexibility, které už jsou v paktu stability a které do určité míry dávají prostor těm eh, zemím, které jsou vystaveny větším problémům. Jinak, jak jsem už řekla vícekrát, periferní regiony představují obrovský eh, přínos a měly by být integrovány jak do geografického regionu, kde se nachází, tak i z hlediska Evropské unie, abychom eh, zachovali co nejtěsnější vztahy a eh, zajistili harmonický rozvoj celé Evropské unie, včetně periferních oblastí. Já jsem si dobře vědoma znevýhodnění souvisejícího s eh, geografickou vzdáleností toho, že se jedná eh, o ostrovy, eh, že hm, jsou tu tedy geografické překážky a já vás mohu ujistit, že budeme vypracovávat operační programy, které budou nesmírně přínosné pro obyvatele těchto regionů, které mají nepochybně specifický statut, který budeme vždy respektovat. Další otázka. Pan Arimo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážená paní Krecu. Já bych se vrátil k principu partnerství a víceúrovňové zprávě. Toto se definuje v článku 5 rámcového nařízení a Konkretizuje se to v kodexu chování. Tímto způsobem mají regionální, lokální, městské orgány a také relevantní eh, nevládní organizace a sociální partneři býti zapojeni včasně do vytváření a realizace dohod o partnerství a regionálních programů. Vy jste ve, odpovědi na, ve své písemné odpovědi řekl, že budete dbát o uplatňování kodexu chování pro partnerství. Regionální politika funguje nejlépe, když všechny úrovně spolupracují a tím se e, zabrání možným střetům zájmů. Vy jste řekla, že to je pěkný princip, já sdílím vaši, váš názor, ale bylo by ještě lepší, kdyby toto vše bylo konkrétně zrealizováno a proto se ptám a prosím o velmi konkrétní odpověď. Jakým způsobem komise bude konkrétně přeskoumávat, zda tento princip je v členských státech skutečně uplatňován? A druhá otázka, co se konkrétně stane, pokud nějaký členský stát tomuto závazku nedostane, či tento závazek nesplní v dostatečné míře. Hodlá komise eh, nějakým způsobem na to reagovat? Je tam nějaký plán komise, jak toto řešit? jak jsem řekla, partnerství pro kvalitu v rámci strukturálních fondů a investic je velmi důležitý a já blahopřeji eh, eh, tedy tomu výboru pro, tomuto výboru pro regionální rozvoj, že se implikoval při přípravě tohoto článku 5, který je přinutí členské státy zohlednit názory místních samozpráv, organizací občanské společnosti, a sociálních partnerů ve všech etapách přípravy programu od samotného nastavení až po eh, praxi a monitorizování. Eh, jistě to bude nesmírně důležité při vyjednávání operačních programů a partnerských dohod. Eh, pokud se nám dostane Eh, pokud se mu dostane vaše svolení, tak eh, se panu Hanovi podaří dokončit eh, tu dohodu partnerství nebo ty dohody, ale jak říkám, nejsou na tom všechny země stejně. Existují některé severské státy nebo Belgie, kde tato partnerství je něco, co se samo sebou rozumí. V jiných zemích není tato kultura zapojování eh, všech eh, relevantních subjektů z lokálních úrovní a eh, v podstatě jsme tady slyšeli předtím stížnost na to, že nejsou často zohledňováni sociální partneři. Ovšem to až doteď nebylo povinné. Teď ovšem si v průběhu eh, vyjednávání eh, budou muset členské státy začít být této otázky vědomy, uvědomit si, že eh, se o tomhle diskutovalo nebo že to bylo dohodnuto a že ty programy musí být koordinovány i s místními a regionálními partnery, aby nevznikaly projekty, které nebudou přímo vycházet vstříc bezprostředním potřebám občanů bohužel jsme měli takové příklady, že se vynakládaly peníze jenom proto, aby se prostě na něco utratili, aby byly evropské peníze, aniž přinášely konkrétní eh, výhody či přínosy občanům. V některých regionech si nemůžeme dovolit luxus, potřebujeme eh, okamžité investice do infrastruktur, zdravotnictví a eh, dalších kapacit, které zatím neodpovídají potřebám. V průběhu jednání budu s vámi spolupracovat, budu vás informovat, jak e, to probíhá. A v neposlední řadě musím zmínit také výbor regionu, který je naším partnerem, který nám může dát informace, protože ve výboru regionu máme zástupce e, regionálních a e, obecních samozpráv, a jsou to eh, akademický sektor je další, další aspekt, protože je tolik regionů, kde třeba není univerzita. Děkuji vám, omlouvám se za překročení času. Přijímám omluvu, ale musíme dodržet náš harmonogram. Další otázka paní Reintke. Thank you, Madam Chair. Eh, Děkuji paní Kretu, milí kolegové. Členské státy jsou pozbuzovány, aby zahrnuli do dohod partnerství marginalizované skupiny a aby informovali o efektivnosti těchto investic, zejména jsou uvedeni Romové v současných ustanoveních u Evropského sociálního fondu, ale z minulých zkušeností je nejasné, zda toto povzbuzení bude převzato členskými státy. Moje otázka tedy je, jak můžete jako budoucí komisařka zajistit, že marginalizované skupiny, jako jsou Romové, mohou být optimálně zapojeny a mít užitek z politiky soudržnosti? A co uděláte ve spolupráci s kolegy v komisi, abyste toto zajistila? Moje druhá otázka se týká zásady rovnosti mužů a žen tak, jak je to stanovo v obecném nařízení o evropských fondech, ale formulace není dost jasná mainstream pohlaví se neomezuje pouze na Evropský sociální fond, ale může, měl by být také použit u Fondu soudržnosti a Fondu regionálního rozvoje. A jaké jsou tedy konkrétní kroky, které podniknete, abyste zajistila rovnost pohlaví v politice soudržnosti? Děkuji. We have two questions, but anyway you... Máme dvě otázky, ale máte stejně jenom dvě minuty na odpověď. Děkuji mnohokrát. Jak víte, a jak jsem řekla, marginalizované, zranitelné skupiny, to jsou ti, na které se, ke kterým se musíme obracet, který musíme vycházet stříc, protože jednak je tu eh, celkový eh, rozvoj společnosti, ale nikdo nesmí eh, zůstat izolován, nesmí zůstat pozadu. Asi víte z mého působení tady v parlamentu, že také nebyla, nebyl měsíc eh, nebo období, kde by se nehovořilo o eh, problematice Romů. Je to problém, problém, který musíme všichni řešit. Pokud jde o regionální politiku, ta nemůže specifickým způsobem obracet pozornost na jednu menšinu. Máme fondy ovšem, zaměřené na některé eh, regiony, zejména ty nejméně rozvinuté regiony. V mnoha z nich romská eh, komunita eh, představuje významnou složku populace. A ti, kteří spravují programy ve prospěch tohoto společenství, jsou zastoupeni také tedy komisařem Eh, který zastupuje Evropský sociální fond a také ekonomické záležitosti. Ale je to eh, téma, které mi leží na srdci, protože víte, že jsem ze eh, státu, který má poměrně velikou romskou populaci. Viděla jsem také, jak se řeší situace v Itálii, co všechno dělají obce a regiony v zájmu integrace romské komunity k tomu, aby se zajistila školní docházka dětí. Viděla jsem autobusy, které eh, jsou eh, prázdné každé, každé ráno a eh, přitom lidé říkají, normální lidé říkají, my nemáme autobus pro Eh, vlastní děti, ale platíme tyto autobusy, čili jinými slovy, které jsou pak prázdné, takže musíme spolupracovat i s předáky romské komunity, protože i my můžeme rozvíjet nějaké úsilí, ale musí to být eh, úsilí obou strané, abychom se vzájemně pochopili, představujeme různé kultury, ale máme i společné hodnoty. Takže pokud nějaké prostředky eh, jsou, jdou na nějakou takovou službu, nesmíme připustit, aby tyto prostředky byly promrhány, protože to pak vede k obecné frustraci, kdy se zajistí nějaký, nějaká služba, třeba pro, eh, která pak ovšem není eh, jejich eh, těmi subjekty zamýšlenými využita. Jsou problémy, kterým mus, které musíme vyřešit a ten první problém představuje zvýšit úroveň eh, vzdělávání této komunity. To je také posláním eh, komisaře pro eh, pracovní a sociální otázky. Bude se o tom jistě diskutovat mnohokrát a neustále v, i v, těchto, v tomto pětiletém období. Pokud jde o rovnost mezi muži a ženami, tak asi netřeba říkat, že jsem v uplynulých letech výrazným způsobem se zasazovala za respektování tohoto principu. Jsem ráda, že je to jedna z podmínek ex ante. To znamená, žádný členský stát, eh, to, to znamená, co to znamená ex ante, to jsou vlastně podmínky, které se uplatňují ještě předtím, než se vydají peníze na nějaký projekt. Totéž eh, otázka lidí s postižením, eh, rovnost příležitostí, to jsou věci, které budou muset členské státy respektovat naprosto striktně ještě předtím, než dostanou jakékoliv prostředky. A já jsem ráda, že se podařilo zařadit do těchto podmínek všechny tyto okolnosti, které souvisí s naší lidskou důstojností aby existovala rovnost příležitostí mezi muži a ženami pro lidi s postižením a také ve prospěch všech menšin, ať už jsou eh, eh, romské nebo jiné. Thank you, thank you for your... Děkuji, děkuji za vaši dlouhou odpověď. Byl donucena omezit vaše odpovědi na jednu minutu v budoucnosti, takže se prosím držte řečnické doby. Eh, příští otázka pana Paskyče. Děkuji. Budu hovořit litevsky. Gerbima komisarė, aš tikiuosi, kad e, jūs būsit komisarė, todėl kad visiškai kompetinkai atsakysite. Ehm, asi se stanete komisařkou. Vaše odpovědi působí velmi kompetentně, ale většina otázek byla velmi podobná. Už jsme slyšeli o míře absorpce, o investičních prioritách a tak dále. Moje otázka je trošku jiná. Budete muset rozhodovat společně v kolegiu, v kolegiu komisařů a jak víme, přímá podpora pod, podnikání může vést k narušení hospodářské soutěže. A možná bychom měli věnovat více prostředků na vytváření správné infrastruktury, než podporovat přímo podniky, protože vytvoříme prostředí, kde bude moci každý založit svou vlastní firmu. A z praktické zkušenosti, když eh, prostředky z programu sepad eh, vedou k eh, úpadku řady společností, ve skutečnosti vlastně eh, přicházíme o více peněz, než dostaneme jako zdroj financování. Co udělat, aby peníze byly využity efektivně? Máte pouze dvě minuty. Děkuji. Ano, pokusím se dodržet čas. V první řadě děkuji eh, za váš eh, názor. Jsem přesvědčena, že tato otázka je eh, důležitá proto, že eh, vladí přesně s tím, o co nám jde, to znamená eh, skoncovat s mrháním prostředky. Každý členský stát bude ve vztahu k těm operačním programům zajišťovat, aby se ty programy orientovaly na infrastruktury a podnikatelské prostředí. Některé státy jako z našeho regionu, které jsou méně rozvinuté a které potřebují tuto infrastrukturu, ta infrastruktura je pro ně dokonce klíčovým prvkem. Paralelně s tím musíme však rozvíjet i podnikání, protože malé střední podniky jsou páteří jakékoliv v podstatě ekonomiky a vytváření nových pracovních míst a ekonomického růstu. Proto si myslím, že musíme mít ohled na tento, toto zaměření, na výsledky. Každý, každá země má své tematické cíle, na základě kterých může volit to, co nejlépe odpovídá jejich potřebám a potřebám jejich regionu. Souhlasím s tím, že musíme s těmito členskými státy komunikovat, musíme se seznámit se všemi modifikacemi, všem, všemi změnami, které vyšly z tohoto parlamentu, protože rok 2015 bude tím rokem, kdy bude představena zpráva o tom, jak tato politika eh, nasměrovaná na výsledky, eh, jak se jí daří plnit cíle oproti té předchozí. Děkuji, paní Het. Děkuji, paní předsedkyně a budu hovořit švédsky. Jak jistě dobře víte, administrativní a institucionální kapacity jsou velice důležité pro míru absorpce a také pro co možná nejlepší využití fondu soudržnosti. Vysoká administrativní zátěž může vést k dobrým eh, negativním výsledkům, ale může se také negativně může mít negativní dopad na využívání prostředků z fondů politiky soudržnosti. Jakým způsobem chcete čelit těmto problémům v kontextu vašich dřívějších zkušeností a také v kontextu nových pravidel a ustanovení? Máte nějaký nápad, nějakou myšlenku, jak zlepšit administrativu různých programů a vyplácení prostředků? A nyní zásada partnerství jak chcete podpořit nezávislé nevládní organizace a uvědomujete si zásadní roli těchto organizací pro úspěšné provádění regionální politiky? Děkuji. Děkuji, dvě minuty na odpověď. Děkuji vám. Myslím, že tato, ta administrativní kapacita, správní kapacita je ještě důležitější než fondy, které dáváme k dispozici. Protože bez správní kapacity je prakticky nemožné pro státy a regiony tyto prostředky využít k nějakému prospěchu. Proto s vámi souhlasím. Posilování této kapacity je klíčem k úspěšné implementaci strukturálních fondů a k úspěšným investicím. A já jsem pevně rozhodnuta toto důležité eh, téma řešit Existují některé regiony méně rozvinuté, kde byly značné deficity, pokud jde o absorpci fondů. A tato, tento nedostatek vedl právě z neschopnosti adaptability místních eh, správních orgánů, správních eh, kapacit, tedy schopnosti absorbovat tyto fondy. Co to znamená, ta administrativní kapacita? To znamená, aby se účinným způsobem prováděla regulační aktivita a aby se prostředky rychle dostaly ke koncovým uživatelům, koncovým eh, příjemcům. Jenže to se nedělo, byly tam eh, různá zdržení, problémy s veřejnými zakázkami a tak podobně. V první řadě eh, budou mít roli ti, kdo provádí audit, ti, kdo Eh, mají co dočinění s evropskými prostředky, musí dobře znát pravidla. Můžete si říct, že jsou to jenom slova, ale já velmi věřím v tuto změnu zkušenosti, protože jako někdo, kdo pochází ze země, eh, která před eh, sotva 20, tedy 20 a něco lety unikla komunismu, vím, že jde zejména o změnu postupu a když jde o to, že vidíme, že některé věci fungují, některé ne. Pokud jde o veřejné zakázky, tak to, byla, to byl hlavní zdroj chyb v naší politice a budeme muset udělat něco s tím, abychom měli ekonomii ultra specializované ekonomy, kteří eh, budou eh, schopni radit členským státům, vypracovávat strategie, pracovat eh, s finančními nástroji, které dává k dispozici i banka a samozřejmě také s nevládními organizacemi, které bude potřeba zapojit. Máte tolik věcí, které nám chcete říci, ale poprosím vás, abyste dodržela řečnickou dobu. Paní Spiraky, další otázka. Děkuji, pane předsedo. Nedostatek prostředků, který je výsledkem finanční krize, velmi omezil eh, přístup malých a středních podniků k financování. A nové finanční nástroje, které mají řešit tento problém, v současném programovacím období mají přivést prostředky ze soukromého sektoru a podle názoru navržené paní komisařky, měl by tento nástroj být rozvinut, abychom překonali vyčerpávající situaci související s krizí. A víte, že jsem z Řecka, víte, my jsme mistry nezaměstnanosti. Bylo by možné využít příkladu strukturálních fondů nikoli pro použití pouze nových půjček, ale pro refinancování stávajících půjček. Bylo by možné takto postupovat. Děkuji. Pariso. Uh, eh, sigur că, în primul Jistě. Tak za prvé, <clears throat> Já myslím, že musím hned z kraje eh, vyjádřit eh, soustrast a empatii s tím vším, eh, co, čím muselo Řecko a jeho obyvatele projít v souvislosti s krizí. Regionální politika hrála důležitou roli nejenom v Řecku, ale ve všech zemích postižených krizí. Myslím, že snad nebyla žádná země, která by nebyla tak, či, které by se tak či onak nedotkly dopady eh, hospodářské krize, ale eh, vzhledem eh, k této potřebě zároveň tedy, tedy té často rozporuplné konkurenci s, s cílem udržovat deficit na co nejnižší úrovni, to komplikoval a jenom díky některým mimořádným opatřením se podařilo eh, snížit tento problém. Vím, že třeba v Řecku investiční eh, fondy z evropských fondů představovaly kolem 70% celkových veřejných investic. Je tudíž důležité, zejména v těchto zemích, které musí více dohánět, pokud jde o eh, životní úroveň, aby evropské fondy hrály Eh, důležitou roli, ale v kontextu uplatňování nových programů podle nových eh, pravidel, protože mají lepší pákový efekt, eh, lepší, lepším způsobem mobilizují zdroje i na místní úrovni a zvláště v časech skrovných veřejných prostředků představují o to důležitější nástroj podpory. Takže budeme nabízet konzultaci místním orgánům a Řecku budeme věnovat i nadále plnou pozornost, abychom vám pomohli. Thank you. And the next question. Děkuji. Další otázka, paní Dancila. Děkuji, já jsem přesvědčena, že tvá zkušenost, zkušenost poslance Evropského, poslankyně Evropského parlamentu a to, že eh, znamená, že si dobře uvědomuješ potřebu dobré spolupráce mezi komisí a parlamentem a že se to promítne i do dobré spolupráce tebe jakožto komisařky a eh, výboru Regi. Část předřečníků zmínila eh, chyby minulosti při realizaci operačních programů. Co hodláte dělat jakožto komisařka na omezení chybovosti při přípravě a exekuci těchto programů, což představovalo značný problém v předchozím období a které přetrvávají ve značné míře i v tomto období. Děkuji, Vioriko. Děkuji za laskavá slova. Nepochybně eh, zůstaneme v kontaktu. Jak jsem řekla, ty chyby v předchozím období 2007 až 2013 eh, představovaly opravdu značnou eh, částku z eh, těch i programů strukturálních a investičních a je naší povinností snížit tuto míru chybovosti. V těch 7, z těch 7%, jak jsem řekla, pouze 1% to byly podvody. A ty se vyšetřují, a budou se nadále e, vyšetřovat. Takže pokud jde o podvody, tam je to jasné, tam dojde až k pozastavení vynakládání fondů, dokud e, nebude je vyjasněna situace, dokud nebude zabráněno podvodům s evropskými prostředky, protože je to, jak jsem řekla, gesto solidarity, všech daňových poplatníků a na druhé straně u těch příjemců pak existuje e, logická odpovědnost vynaložit tyto e, prostředky správným způsobem. Ovšem většina těch chyb je administrativního rázu. To znamená vyplývá z neznalosti pravidel, z nesprávného uplatnění těch pravidel. A proto se musíme obracet e, přímo a přímo řešit tyto problémy. Z našeho regionu víte, že tam byly problémy související s veřejnými zakázkami a komise hodlá vyslat ekonomy, vyškolené ekonomy, kteří um, naučí národní experty, jak, eh, eh, jak věci řešit. Jsou i jiné státy, které využívají zase jiné programy mezinárodních eh, institucí, takže bude existovat celá řada způsobů, jak tento problém řešit, ale nemůžeme samozřejmě vyloučit, eh, osvobodit od úsilí členské státy. A Mr. Bogovič? Pan Bogovič, vaše otázka. Milá navržená komisařko, přicházíte z Rumunska, já jsem ze Slovenska. A myslím, že Obě země jsou známé kvůli obtížím z čerpání evropských fondů a to se týká i dalších států. Proto máme dojem, že míra absorpce členských států vytváří problémy. Není to ani tak tím, že bychom neměli dostatek finančních prostředků. Vy jste uvedla několik problémů, které třeba řešit, když se připravují programy a projekty a podobně. Ale myslím, že bychom se měli soustředit na programy partnerství a programy operační. A komise by měla zaručit eh, následné kroky, aby se zjistilo, zda plníme to, co máme nebo ne. Vy chcete mít aktivní přístup k členským státům. Nemělo by dojít k přerušení plateb, nemělo by dojít k prodlení. Komise by měla poskytovat pomoc, ano, ale také by měla vyvíjet větší tlak na členské státy, aby splňovali to, k čemu se zavázali. Děkuji vám. Prosím. Prosím vás o stručnou odpověď. Děkuji. Ano, opravdu. To byl problém v uplynulých letech u některých států. Jak eh, říkáte, zaznamenali jsme určitý pokrok, ale navazuje to na to, co už jsem říkala. My eh, za komisi jsme přijali pravidla, ale jsou to členské státy, které si budou muset být daleko více vědomi toho, jak vynakládají tyto prostředky. Já bych eh, nechtěla obětovat eh, tedy eh, tu rychlost jenom zkrátka ve prospěch nějaké, eh, jenom z důvodu nějaké evropské solidarity. Máme omezený, omezené množství priorit. Chceme zabránit roztříštění našich cílů. V rámci Fondu regionálního rozvoje dobře víte, že ty výdaje se budou zaměřovat na inovace, výzkum, digitální agendu, podporu malých a středních podniků a um, snižování emisí skleníkových plynů. Takže to je omezený počet cílů, což i zlepší potom potenciál jejich absorpce. Nechci se teď vracet k té administrativní kapacitě, protože o tom už jsem hovořila dost, ale řekla jsem už a opakuji, je to důležitější než peníze, protože prostě jsou to peníze, které pak zůstaly nevyužity. Jenom z důvodu strukturálních e, nedostatků a tím budeme muset řešit na prvním místě. Já jsem v tomto směru optimistkou. A myslím, že se nám podaří podnítit členské státy k tomu, aby dali věci do pořádku a byli schopni vynaložit v příštím období více než v tom předchozím. The next question is... Děkuji. Další otázka. Pan Piotrovský. Děkuji, paní předsedkyně, paní navržená komisařko. Evropská unie přistává pomoc Ukrajině, ale to skutečně nic nepřinese, pokud ukrajinská dopravní síť nebude integrována se sítí Evropské unie. Nemáme dostatečné koridory mezi Ukrajinou a východní Evropou skrze Polsko a východní regiony, jako je Lubin, který zde zastupuji. Moje otázka tedy je, paní komisařko, budete podporovat kroky v rámci politiky soudržnosti, pokud jde o investice a vytvoření také evropských vodních cest. A poprosím vás o stručnou odpověď, říká paní předsedkyně. Děkuji. Jistě všichni vyjadřujeme solidaritu s uh, ukrajinským lidem, lidé, kteří by chtěli se přiblížit Evropské unii. Bohužel je tu rozhodnutí teď eh, nerozšiřovat evropský prostor v příštích pěti letech. Zodpovědnost regionální politiky je širší a větší. Máme programy, které se, se orientují na tyto země, ale v rámci makroregionu. Víte, že před nástroje, za nástroje předvstupní pomoci v rámci politiky sousedství. Eh, pan Han, budeme muset spolupracovat, abychom vyšli vstříc těmto bezprostředním potřebám, ať už je to eh, Moldova, Ukrajina, Srbsko, nebo další státy, které mají evropské aspirace. V rámci Dunajské strategie je zahrnuta i Ukrajina. A myslím, že to je důležitá příležitost, které bychom měli využít k tomu, abychom eh, rozvinuli konkrétní kroky na podporu populace z tohoto regionu. Projekty infrastruktury jsou velice důležité v naší oblasti. Existuje značný eh, problém související s tím, že větší část eh, fondů jsou zaměřeny na infrastruktury a já vám slibuji, že budeme i s panem Hánem, který zodpovídá na za politiku sousedství zatím, tak i z DG pro dopravu budeme vést diskuze, abychom si udělali celkový obrázek a abychom eh, zjistili, co můžeme dělat, pokud jde o dopravu mezi těmito eh, zeměmi, členskými státy i státy aspirujícími na členství. Děkuji. Otázka paní Valiny. Sorry. Bien, buenos días, señora Creto. Děkuji. Dobrý den, paní Kretu. Jistě dobře víte, že existuje mnoho regionálních a lokálních eh, orgánů samozprávných, které již mnoho let čerpaly odpovídající prostředky a eh, zároveň trpěli tím, že nedostávali dost financí. Jak chcete zadestit, aby se v budoucnosti zlepšily podmínky pro takovéto orgány samozprávy, tak jak je to naplánováno ve článku 23, kde je rovněž o makroekonomickou podmíněnost. Eh, regionální a lokální orgány nedostanou peníze ze strukturálních fondů, pokud jejich národní vláda, jejich země nebudou dodržovat cíle v oblasti deficitu, což je velice nestoudné vůči těmto orgánům. neboť je to vytváří nespravedlivou situaci, zejména ve Španělsku, pokud dojde ke krácení výdajů. Ptám se, je možné potom, aby eh, místní úroveň a lokální úroveň měla nějaký možnost přístupu k tomu, aby čerpala peníze ze strukturálních fondů? Na první odpověď, eh, na otázku už jsem v podstatě odpověděl, pokud je o ten, tu rozdíl mezi eh, platbami, což vedlo k obrovským problémům. problémům. Máme 20, eh, přes 23 nezaplacen, neproplacených miliard a jakmile komise, nová komise bude ustavena, musíme vést velmi vážnou diskuzi o tom, jaké najít řešení dlouhodobého charakteru, aby nedošlo k dalšímu spožďování pladeb, protože to pak vede ke spožďování operačních programů. Dobře rozumím tomu, co říkáte, že jsou to problémy, které již eh, dokonce vznikají přímo na místě v tomto, z tohoto důvodu a bude nesmírně důležitá vaše podpora komise, aby se tento problém vyřešil v kontextu rozpočtu 2015. 15 návrhu rozpočtu na rok 2015, aby se nám podařilo zabránit řetězovému účinku tohoto jevu. Pokud jde o makrokondicionalitu, hmm, tak existují eh, ustanovení směřující hmm, k tomu, aby, nebo které by se měly uplatňovat úměrným způsobem a při rovném zacházení se všemi členskými eh, státy při zohlednění všech ekonomických a sociálních charakteristik těchto států. Ale já si myslím, že tu, je tu tedy to ustanovení, kde se říká, že komise se může účastnit dialogu s Evropským parlamentem o potenciálních pozastaveních pladeb. Já doufám, že na to nedojde, že nedojde k žádnému případu vyloženě až pozastavení, úplného pozastavení pladeb, ale e, jistě, že budeme muset e, vzít e, potaz všechny informace, které budou k dispozici. Jak říkám, zastavení pladeb na základě makrokondicionality je až poslední řešení až poslední možnost, která bude vyústěním dlouhého procesu a mnoha předchozích varování a diskuzí. Děkuji, souhlasím s kolegy, co se týče kontroly podvodů. Doufám, že budeme mít nějakou jinou příležitost, abychom prohloubili naši diskusi o opatřeních, které hodlá zavést komise tak, abychom mohli proti tomuto fenoménu účinně bojovat. Ale nyní bych ráda hovořila o hodnocení. O hodnocení opatření, které v minulosti eh, byla naplánována pro regiony v oblasti politiky soudržnosti. Často se takováto opatření hodnotí mm, prostřednictvím kvantitativních instrumentů. Dívá se, nebo je brán ohled na kapacitu pro výdaje, a toto se porovnává s plánovaným užitkem. Jak chcete pro nové programové období využívat metody a nástroje hodnotení, které, hodnocení, které existují? První část vaší otázky směřuje k tématu transparentnosti. A mně je jasné, že musíme mít naprosto nulovou toleranci vůči eh, podvodům a ve spolupráci mezi DG Regio a OLAFem eh, musíme nad, tou, nad touto otázkou bdít a to permanentně. K tomu bychom měli eh, přihlížet jak předem, to znamená preventivně, tak i následně z korektivního hlediska. Měli bychom upozorňovat členské státy, které využívají evropské fondy eh, na problematiku boje s korupcí. Budeme spolupracovat i s mm, přihlížety k tomu, eh, ke zprávám Transparency International a zlepšíme eh, postupy pro přidělování veřejných zakázek. Budeme kromě toho se snažit zefektivnit využívání zdrojů a konec konců je to téma, o kterém pravděpodobně budeme ještě více hovořit. Možná nejdůležitějším kritériem je přidaná hodnota, eh, kterou budou tyto programy eh, mít, eh, kterou budou přinášet růstu a vzniku nových pracovních míst. To je asi nejdůležitější, co teď potřebujeme nesmíme nikdy obětovat kvalitu na eh, eh, tedy té kvantitě. Nesmí to, nesmíme zvýšit absorpci jen tak pro absorpci samotnou, aniž by to mělo kvalitativní dopad na život občanů. Existuje samozřejmě ta diskuze o těch základních kritériích, to znamená na základě jakého kritéria, jestli to bude ten interní produkt na hlavu, nebo jak, eh, jaké bude eh, toto kritérium, ale tato diskuze pokračuje. Děkuji. Další otázka. Otázka pana Papadakise. Děkuji mnohokrát, paní Krecu. U nás v Řecku je tomu tak, že více než 20 miliard se vydalo v období 27-2013 na infrastrukturní projekty pro velké podniky, ze kterých oni, mm, tyto podniky měly zisky a ostatní potřeby, ostatní projekty se zanedbávaly, projekty proti zemětřesení či záplavám a byly to projekty, které byly pro občany mnohem důležitější a byly vlastně odmítnuty s tím, že nejsou způsobilé, což vede k tomu, že v naší zemi panuje chudoba a nouze. Takže je třeba eh, zvážit velmi dobře, na co se vynakládají peněžní prostředky a je důležité dbát o to, aby členské státy nepřistoupovaly právě v této době k nesociálním opatřením. Jak si myslíte, by mohl vypadat nějaký nástroj, který by v sobě obsahoval jisté kritérium pro to, aby se peníze nevyužívaly barbarským způsobem? Děkuji. Prosím vás o co možná nejstručnější odpověď. Um, Jen zopakuji, že když je řeč o těchto podmínkách, makroregionálních podmínkách, jsou to hypotetické eh, výjimečné případy. Zatím jsme ještě neměli co dočinění s takovým případem, ale jistě o tom budeme eh, hovořit v rámci strukturovaného dialogu mezi komisí a parlamentem, až na to dojde. Jde fondy, eh, které eh, budou eh, vynaloženy v případě zemětřesení a dalších přírodních pohrom. To bude tedy na základě fondu Solidarity. To se bude zpravovat spolu s komisařem pro řešení krizových otázek. Měli jsme takové případy i v našem regionu. A je, jde o to, abychom v těchto situacích, kdy populace trpí v důsledku přírodních eh, katastrof, eh, mohli reagovat eh, rychle a efektivně. Jinak cítím velkou solidaritu se středomořskými ekonomikami Řecko, Portugalsko a další. A Myslím si, že regionální politika výrazným, výraznou měrou zmírnila dopady krize a investice do těchto zemí budou pokračovat. Je, e, není ovšem, jak jsem říkala, snadné vždy splnit zároveň eh, fiskální cíle a eh, zároveň cíle růstové, ale e, Eh, je tu určitá flexibilita. a já sama jsem zvědavá na, na to, co se rozhodne na listopadové radě. Děkuji. Nyní otázka paní Smolkové. Za priestor. Děkuji mnohokrát. Mám podobnou, respektive stejnou otázku, kterou položil na úvod můj kolega z Polska, takže já tuto nepoložím, ale pouze doplním jistou věc. Ta otázka se týkala karpatské strategie a já bych ráda uh, Eh, zmínila, že my, kteří pocházíme ze států, jako je Polsko, Slovensko, Maďarsko, jistě také Rumunsko, je tato strategie velice důležitá. Chci říci, že nevznikne na zelené louce, protože již dnes tyto členské státy velmi úzce spolupracují v, různých obl- v různých oblastech, takže spolupráce zde je a jistě, tak jak jste řekla, je nutná iniciativa z členských států, která vzejde z nich a já vás ujistuji, že rozhodně vzejdeme jako poslanci se o to vynasnažíme. Ale já se chci zeptat na tuto věc. Jaké máte plány na návštěvy jednotlivých regionů, abyste konkrétně viděla, jak se čerpají evropské prostředky. A při této příležitosti si dovoluji vás pozvat na východní Slovensko, kde můžete během denní návštěvy navštívit Polsko, Slovensko i Maďarsko a jistě i Ukrajinu. A uvidíte, jak je karpatská strategie připravená pro budoucnost. Děkuji mnohokrát. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și pentru Děkuji, děkuji za vaše pozvání. Makroregionální strategie jsou viditelné a já je podporuji, protože mobilizují členské státy, aby spolupracovali, aby se snažili eh, překonávat výzvy, které je spojují v tomto regionu. Ovšem tato iniciativa musí zejít od členských států a to na nejvyšší úrovni připomínám Dunajskou strategii. To byl společný dopis premiéru Rumunsk, Rumunská a Rakouska, adresovaná radě, k té se připojily další země. A teď máme strategii, která velmi dobře funguje. Takže můžeme podporovat členské státy, eh, aby o této strategii diskutovali, o té karpatské tedy strategii. Je to eh, důležité, můžeme tím mobilizovat všechny možné možnosti z tohoto regionu. Nejde jenom o vlády, ale také o místní orgány těchto eh, zemí, protože ty ví eh, nejlépe, jaké jsou odpovědi na otázky, kterým čelí. My z Bruselu těžko můžeme eh, řešit a můžeme vědět, jaké jsou přesně problémy na Slovensku nebo jinde. My jsme pouze jakýmsi facilitátorem, zprostředkovatelem, pomocníkem a můžeme usnadnit uplatnění strategií v těchto makroregionech, ovšem jinak je to na členských státech. A já eh, pochopitelně hodlám z těch eh, všech eh, regionů navštívit co nejvíce Danita Hibner eh, údajně byla jediná, která navštívila všechny regiony, eh, ale to byla ovšem eh, ještě Evropská unie o trošku menší. Ovšem i tak vás mohu ujistit, že hodlám navštívit mnoho regionů. Samozřejmě nejprve pojedu do těch zemí, které nejvíce využívají tyto fondy a zemí, které měly úspěšné výsledky s těmito fondy ale zároveň s tím se eh, budu orientovat ve svých návštěvách i na ty nejméně rozvinuté země, protože ty mají nej, eh, největší, eh, ty to nejvíce potřebují. Čili budu kombinovat zjišťování těch dobrých postupů, úspěšných postupů a těch, kde je potřeba nejvíce pomoc. Musíme pomáhat, ne penalizovat a trestat, ale pomáhat, protože to od nás lidé čekají, to od nás lidé chtějí aby se eh, ty peníze daních poplatníků efektivně vynakládaly. Děkuji. To bylo stručné, ale máme 25 minut spoždění. Eh, a požádám úplně každého, tedy následních deset řečníků, aby byli nesmírně struční a drželi se našeho harmonogramu. A nyní vám dám pouze minutu na odpověď. Další otázka. Paní Schmidt. Děkuji. Byrokratičn... Eh, chci se zeptat na byrokratické a administrativní postupy, které jsou spojeny s čermání prostředků z strukturálních fondů. Eurobarometr ukazuje, že důvěra osob, lidí v Evropskou unii se jasně snížila. 17 občanů si myslí, že korupce je problémem evropských institucí. Dále Eh, statistiky OLAFu z roku 2013 mimo jiné ukazují na to, že zprávy o podvodu a korupci v rámci evropských strukturálních fondů eh, nabývají na objemu, jich čím dál tím více. Bylo tady již hovořeno o, eh, o Transparency International a já se tedy ptám a prosím o zcela konkrétní odpověď. Jak přesně bude vypadat vaše spolupráce s OLAFem? jak eh, vidíte plány komise, o, které se týkají možného eh, založení Evropského státního zastupitelství a jak se v této věci budete angažovat a jak vidíte roli Evropské komise eh, u iniciativ na potírání korupce. Děkuji. mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Korektivní správné využívání evropských fondů je otázka, která má přispět k prestiži EU. A je to samozřejmě naší odpovědnosti. Jde o skutečnost, že si nemůžeme dovolit ztratit důvěru občanů. Jak jste to již zmiňovala, takovéto případy existují, ale my to tolerovat nebudeme v žádném případě. Eh, Generální ředitelství regio velice úzce spolupracuje s OLAFem eh, v ohledně prevence podvodu a také boji proti podvodům. My chceme zavést opatření tak, abychom ještě zlepšili transparentnost. Docházelo k případům, kde jsme zjišťovali, že jisté nedostatky jsou, ale nedostatky není to tež jako, jako podvod, to je třeba si jasně uvědomit je jasné, že důvěra evropských občanů nevyplývá pouze z regionální politiky. Ta důvěra eh, vzniká z celé řady různých aspektů. A já si myslím, že jsme našim občanům zatím ještě nevysvětlili příliš dobře, čeho všeho regionální politika dosáhla. Například jsme vytvořili 10 tisíc pracovních míst v důsledku toho, že jsme poskytli prostředky, naše subvence. To je důležitá věc a toto je třeba komunikovat občanům. Děkuji. Pan Sosova. Sosa Wagner. Děkuji mnohokrát, paní designovaná komisařko. Máme pouze velmi málo času, proto budu velmi stručný. Fondy, strukturální fondy a další fondy Evropské unie znamenají mnoho, velmi mnoho peněz pro členské státy. Je to tedy skutečně velká částka peněžní, která se dává k dispozici v členských zemích a ta tyto peníze mají být k užitku občanům, tak aby občané z toho měli skutečný prospěch, například pracovní místa. Ale jak chcete zajistit, aby občané toto také správně chápali, aby vnímali tu situaci takovou, jaká je. A jak chcete zajistit to, aby pomocí čerpání eh, prostředků z evropských fondů pracovní místa skutečně vznikala? Co si myslíte, o takovémto míst, trochu chaotivním výkladu, který tady máme, eh, chaotivním výkladu těch předpisů a noré pro čerpáním prostředků. Je tady jiný výklad v Evropské unii, jejich orgánech a v těch národních administrativních orgánech. A lidé, kteří by si přáli čerpat prostředky z evropských fondů, jsou zmateni a neví, jak přesně postupovat. Děkuji. Já s vámi naprosto souhlasím, musíme zlepšit komunikaci i v oblasti toho, jak eh, seznamovat občany s nařízeními, které existují. Některé regiony ještě vůbec neví o těch eh, veškerých zjednodušeních, které jsme zavedli v oblasti čerpání evropských fondů. A na druhé straně se nám nepodařilo dostatečně Eh, jak si komunikovat veškeré pozitivní aspekty, ke kterým vede politika soudržnosti. Ještě jednou připomenu výsledky politiky soudržnosti. V posledních sedmi letech jsme vytvořili téměř 600 tisíc pracovních míst. Podpořili jsme mnohé malé a střední podniky, které dokázaly pomocí těchto prostředků zahájit svůj provoz. Vys Postavili jsme více než 200 tisíc kilometrů železnic celé Evropské unii a více než 250 tisíc kilometrů silnic a dálnic, které se renovovaly. Dále jsme umožnili pěti milionům evropským občanům přístup k širokopásmovému internetu a také přístup k pitné vodě. Díky evropským fondům získali přístup k pitné vodě 2,3 milionů občanů. Myslím si, že my, posla, my jakožto členové komise, pokud budou potvrzené, aby také jakožto poslanci musíme neustále se snažit ukazovat občanům, že politika soudržnosti skutečně vede k velmi pozitivním výsledkům, že bylo dosaženo mnohého. 80 eh, projektů vzniklo vůbec díky pomoci Evropské unie. Děkuji, pan Bustinárov. Drahá Korino, eh, úspora energie a zvyšování eh, energetické účinnosti jsou nejlepšími prostředky, jak eh, řešit závislost na externích dodavatelích, samozřejmě zejména Rusko a tím pádem i na tom cíle Evropské unie celkově změnit svoji energetickou orientaci a politiku. Vzhledem k tomu, že FEDER a a Fond soudržnosti Eh, v podstatě zajistili přístup a přípustnost projektů eh, obnovitelných energií a energetické účinnosti, tak co hodláš dělat, aby si zajistila, že projekty, včetně zemí, jako je ta tvá má, aby využívali eh, zdroje efektivním způsobem a co také dělat, aby ten balíček soudržnosti přispíval lépe k energetické bezpečnosti a lepší energetické politice Evropské unie. Já chci eh, samozřejmě eh, vyzdvihnout roli tohoto výboru. Víte, že Fond regionálního rozvoje a eh, Fond soudržnosti nyní přispívá ke zlepšování energetické účinnosti a zásobování Evropy energií. V tomto finančním rámci se plánuje aspoň 38 miliard eur, které mají eh, sloužit k nízkouhlíkovým energetickým projektům, ať už jsou to eh, budovy, bydlení anebo obnovitelné energie. Já sdílím váš názor, že ve stávající geostrategické situaci je zásadní, abychom investovali do zabezpečení zdrojů energie a do obnovitelných zdrojů, protože nedávný vývoj nám ukazuje, že na to se mus, budeme muset eh, všestranně zaměřit. Thank you, Děkuji. Další otázka, pan Celer. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážená paní Krecu. Jedna z vymožeností Evropské unie je to, že hranice již lidé jaksi jim nepoznávají. Je možné je překonat, není to pro lidi problém, ale i při při hraničních oblastech eh, zažíváme problém, že hlavně města této oblasti jak si brání. Brání v jejich vývoji. Vy se vyvinuli instrument, evropských svazů územní spolupráce. A já se ptám, zasadíte se o to, aby tento právní nástroj se stal skutečně určujícím elementem v této územní spolupráci a aby v těch případech, kdy národní státy i nadále brání regionu hraniční spolupráci, abyste se vy jakožto komise eh, se snažili, jak si členské svrátit, odvrátit od tohoto postoje a důležitý, myslím si, že tato přeshraniční spolupráce bude důležitým elementem politiky sousedství. Pan kolega, váš kolega Hán to ví a doufám, že vás tomto podpoří. Je třeba se v budoucnosti zasadit o to, aby politika soudržnosti tím měla budoucnost. Během minulého volebního období to vypadalo tak, že chceme obětovat politiku soudržnosti ve prospěch sektorálních politik. Budete eh, se zasazovat v rámci přeskovu polovině období o to, aby kohezní politika měla budoucnost i po roce 2020. Děkuji. Také děkuji. Jak říkáte, hranice je možné přejít, ale e, mohou být tedy e, překonány, ale jsou v tom stále e, ještě rozdíly. Myslím, že některé nástroje přeshraniční spolupráce fungují velmi dobře. Ty programy spolupráce přeshraničního charakteru vznikly právě proto, abychom vyléčili některé, některé boláky, které ještě pořád byly na té mapě naší Evropy. A máme některé krásné příklady mezi Francií a Španělskem, třeba nemocnice, byla, vznikla přeshraniční nemocnice. Nebo máme skvělý příklad mezi Rumunskem a Maďarskem, kde dochází hraniční spolupráci velmi eh, úspěšného a dobrého charakteru. A byla bych ráda, kdyby se všechny tyto nástroje dále rozvíjely. Vy jste poukázal na územní integraci a eh, pomoc této integraci. Myslím, že členské státy by měli dát regionům volnou ruku a neměly by zasahovat, jakým způsobem regiony budují programy, protože regiony sami vědí nejlépe, jaké jsou jejich vlastní problémy. A pokud jde o budoucnost soudržnosti, eh, jenom chci k tomu říct, že jsem si vědoma všech útoků na politiku soudržnosti, na veškerých snah snižovat objemy fondů. A musíme neustále přesvědčovat, i po roce, že i po roce 2020 má tato politika své místo, protože přispívá k harmonickému rozvoji všech regionů a k omezování nerovností a všichni z toho můžou jedině získat. Thank you. Thank you. Děkuji. Další otázka. Pan Rope. Děkuji, paní předsedkyně. Paní navržená komisařko, otázky se opakují do jisté míry. A myslím, že se všichni shodneme, že kvalitní zpráva je předpokladem pro uplatnění různých politik. A jak dokládá praxe, mohli bychom dosáhnout optimálních výsledků když zapojíme regionální orgány do jednotlivých partnerství. Zeptám se vás, jakou úlohu se hrajete, aby se zlepšila regionální zpráva a co podniknete, aby se dosáhlo praktické decentralizace v členských státech. Můžete poskytnout konkrétní příklady a kroky, které podniknete v tomto směru. Děkuji. Ano, skutečně dobrá zpráva a správní kapacita jsou esenciální. Zapojení místních a regionálních eh, orgánů je eh, nedílnou, eh, nezbytnou podmínkou úspěšného využití těchto fondů. Jistě vznikne studie o zprávě a o uplatňování toho partnerství a e, víte jistě dobře, že existují různé případy. Jsou státy, které jsou již nyní decentralizované, regiony mohou rozhodovat, přijímat opatření podle vlastního uvážení. Jiné jsou centralizované, ale podílí se nyní na, pro, na projektech decentralizace, čili tam bude potřeba to diskutovat individuálně, samostatně s jednotlivými státy, protože ty mají různé charakteristiky a kapacity. Další otázka, pan Nicholson. Děkuji, paní předsedkyně. Sdělte některé praktické aspekty v terénu. Řada lidí vyjádřila, se mi sdělila obavy že se zabývali realizací projektu v terénu a uh, zjistili, že nový program může mít negativní dopady, nedostatek eh, vědomostí. A tady je klíčové, abychom nepřišli o zkušenosti z minulosti. Z minulosti Jakým způsobem tedy změny ve struktuře komise eh, se promítnou vlastně do co nejhladšího přechodu, aby mohly začít fungovat nové fondy a aby to mělo co nejrychleji pozitivní dopad a abychom mohli vycházet i z minulých úspěchů. Děkuji. Ano, existuje nová struktura Evropské komise, z iniciativy eh, předsedy Junkra. A já chci spolupracovat s těmi, kdo zodpovídají za využívání strukturálních fondů a investice. V rámci DG Regio zodpovídáme za fondy soudržnosti a fond regionálního rozvoje, ale budeme spolupracovat těsně také s eh, místopředsedou Katajnenem, abychom zajistili optimální výsledek. Je velmi důležité pustit se na cestu realizace operačních programů v nového období 15 až 20. A já bych spíš vyhlížela k budoucnosti, aby se ty programy rozvíjely tak, jak je třeba, tak, jak se mají. Samozřejmě, že musíme úspěšně uzavřít i předchozí období 7 až 13, ale my i vy musíme vzhlížet k eh, budoucnosti, aby jsme správně nastavili to nové programové období. Thank you. Děkuji. Další otázka. Pan Abounc. Buenos días, aquí. Buenos días, señora Creto. Me gustaría insistir en el tema. Dobrý den, paní Krecu. Srdečně vás vítám zde na výboru. Chtěl bych hovořit o přeshraniční spolupráci. Jde o to, abychom tuto spolupráci posílili a v šesté zprávě o soudržnosti se to takto jasně zmiňuje. Rád bych hovořil o Baskicku u přeshraniční spolupráce nespolupracují pouze země, nebo nejde pouze o spolupráci mezi jednotlivými zeměmi, ale také o odstraňování překážek, které existují. Jde o operační snahy. Eh, a vy jste o tom hovořila, že je třeba, aby se spolupráce posílala. Stejně jako v Irsku máme u nás odpovídající programy a Evropská role by mohla sehrát důležitou úlohu v rámci kontroly. Vy jste to sama před chvílí eh, zdůrazňovala. Zmiňovala jste Severní Irsko, Kypr, ale tady jde také o Baskicko. Bylo by dobré, aby tam byly prováděny podobné programy. A já bych rád eh, k tomu slyšel něco podrobnějšího. Co chcete učinit pro to, abyste přes přeshraniční spolupráci? Děkuji. Ujišťuji vás, že pro mě bude velkým potěšením navštívit Baskicko a přesvědčit se na vlastní oči o problémech, jimž čelíte. Je na jednu stranu zřejmé, že tato otázka musí být řešena se španělskou vládou a vládami příslušných regionů musíme mít společné porozumění a pochopení mezi státy a regiony. Samozřejmě jsou některé regiony, v kterých jsou větší ty rány, hojící se rány minulosti než v jiných. Politika soudržnosti a regionální politika může přispět k dalšímu zmírňování těchto napětí a to i v zemích, kde byly dlouhodobé či desetileté konflikty, se podařilo nyní najít spolupráci a ekonomický rozvoj. A právě eh, regionální politika je dobrým způsobem, jak překonat eh, ta bolavá místa minulosti. Souhlasím s tím, že musíme věnovat daleko větší pozornost eh, přes transregionálním a e, přes hraničním přeshraničním projektům a spolupráci uvedla jsem několik příkladů. Thank you, Mr. Etheridge. Pan Etheridge. Děkuji. Budu vám nápomocen. A mám pro vás velmi rychlou otázku, protože věřím, že řeknete ano, slibuji na konci. Jsem z oblasti spojenaklansní západní Midlands a je tam více chudoby podle BBC než kdekoliv jinde ve Spojeném království. 21% osobyvatel vydělává méně než 250 liber týdně a máme málo času. Jak můžete vysvětlit mým voličům, že EU vydá prostředky daňových poplatníků na věci, jako je postavička z kresleného příběhu za 5000 euro, který, která prosazuje jednotu EU anebo fit, fitness centrum v Maďarsku, anebo další zbytečnosti. Můžete nám slíbit, že přestate plítvat naše přesnete plítvat prostředky na zbytečné projekty. Am um, și Ano, já eh, vnímám a cítím tuto zodpovědnost, spoluzodpovědnost za správné nakládání z prostředky daňových poplatníků. A ti, kdo dostávají nejvíc prostředků, se musí nejvíc snažit. I váš region, který byl podroben procesu de- deindustrializace, získal evropské prostředky. Že by bylo velmi snadné vysvětlit vašim voličům, že oni sami měli z těchto programů eh, přeškolování po eh, úpadku průmyslu prospěch. Víme, že to je jeden z mála regionů mm, Velké Británie, který patří mezi méně rozvinuté regiony. Takže z tohoto hlediska si myslím, že přijetí nového nařízení a to, že nyní máme přesná a objektivní kritéria, kam mohou směřovat prostředky, tak to všechno bylo právě proto, aby se zabránilo tom, tomu plítvání penězi, o kterém hovoříte. Ano, jsou přesně takové příklady, které jste zmínil. Golfová hřiště, eh, fitness centra v zónách, kde nejsou ani veřejné záchodky a kde je potřeba spíše pracovních míst a samozřejmě, že my si nemůžeme dovolit takový luxus. Ještě chceme všichni chodit do fitka, ale nemůžeme si eh, dovolit z, evropských peněz něco takového financovat, protože potře- jsou daleko daleko větší, aktuálnější, naléhavější potřeby nezaměstnaných lidí, lidí, kteří potřebují tyto peníze. A já ráda s vámi se sejdu a pokusím se eh, spolu s vámi překonat eh, ta, ty předsudky některých obyvatel z Velké Británie, pokud jde o vynakládání veřejných prostředků, protože ve skutečnosti se vynakládají pro lidi a to i pro hodně lidí ve Velké Británii. Děkuji. Thank you. And the next... Děkuji. Další otázka. Pan Auštrevičus. Děkuji. Paní navržená komisařko, po ekonomické krizi stále čelíme eh, vážným sociálně-ekonomickým dopadům a malé a střední podniky stále prohrávají, protože jsou vypuštěni z finančních toků a z trhu. Podle programu Evropa 2020 eh, zvýšené financování by mělo přicházet z Fondu pro rozvoj regionu ale problémem je absorpční kapacita. Co uděláte pro to, abyste omezila absorpční kapacitu ve špatném slova smyslu a prosadila více prostředků pro malé a střední podniky. Jaké finanční nástroje byste navrhla pro malé a střední podniky, aby měli přístup k rozumným evropským fondům? Mikrofon. Že pokud jde o malé a střední eh, podniky, tak ty vytváří pracovní místa a růst. Dobře víte, že eh, ve finančním rámci 7 až 13 eh, se vynaložilo 70 miliard eur na podporu malých a středních podniků. Ve stávající finanční rámec počítá se s dvojnásobením na 140 miliard jistě, že tyto částky budou vynakládány podle toho, kolik bude operačních programů schopných absorbovat tyto prostředky. Některé peníze se tedy dají vyčlení pro malé a střední podniky, ale hrozí, že se ocitneme v, předcho- v situaci předchozího období, kde nebudou dost inteligentně nastavené programy schopné absorbovat eh, tyto fondy. Takže zlepšení absorpční kapacity je základem a já eh, nabádám členské státy, aby lépe spolupracovali s malými a středními podniky, aby našli legální eh, prostředky přispění soukromého sektoru na spolufinancování projektů z evropských fondů, protože tak bychom maximalizovali celkový dopad politiky soudržnosti. Děkuji. A nyní dám slovo panu Gerike. Děkuji, paní předsedkyně, vážená paní komisařko. Nedostatečující správní kapacita, zjednodušení, o tom jste hovořila. Regionální politika v posledních letech se stala čím dál tím více začínala byrokracii, zpráva fondů, eh, postup při žádání o peněz a komplikovaná kritéria způsobilosti. Co uděláte pro to, abyste celou věc zjednodušila, zjednodušila předkládání projektů a jejich podporu z evropských peněz? A další věc. Dopady eh, kohezní politiky nejsou známy ve všech regionech. Evropská unie, členské státy a regiony Evropu potřebují silnější výměnu názoru. Co učiníte jako komisařka pro to, aby se podpořil tuto ná- výměnu názoru, aby se jí propůjčila křídla? A ještě něco speciálnějšího. Pokud Evropská unie schválí projekt eh, ČERS taky nebude financovat projekt propojení um, Jižní Dalmácie a Chorvatska, jejich pobřeží. Co se k tomu stane a jak bude vypadat eh, dále eh, situace v Chorvatsku, pokud Chorvatsko vstoupí do šengenského prostoru? Děkuji. Dovolte mi říci, že myslím, že byrokracie se omezila prostřednictvím těchto nových eh, pravidel z Evropského parlamentu. Nejenom Evropská komise musí zjednodušit pravidla. Jak jsem říkala dříve, existují státy, kde k tomu, abyste získali přístup k evropským fondům, potřebujete 40 podpisů nebo přes 40 podpisů a to přitom nepožaduje evropská legislativa, takže záleží na jednotlivých zemích, jak si to zařídí. Ale musíme najít optimální rovnováhu mezi zjednodušováním a možností kontroly, respektive řádností celého procesu. Otázky se tu zaměřovaly na dvě, dva dvě opačná témata. Na jedné straně na zjednodušení a pak hodně hlasu je naopak pro zpřísnění pravidel pro správné vynakládání veřejných prostředků. A já dávám zapravdu oběma názorovým proudům. Musíme usnadnit život příjemcům, ale zároveň být velmi striktní ohledně vynakládání prostředků. Takže já se nesnažím bagatelizovat tuto záležitost. Jsem přesvědčena, že regiony dobře ví, jaké ne, ne všechny regiony vědí, jaké možnosti nabízí evropské finance, ne všechny členské státy vědí o možnosti výměny eh, osvědčených postupů eh, v rámci severského procesu ohledně eh, té inteligentní specializace. Pan van Nistroj bojoval za prosazení této, tohoto, kon, této koncepce inteligentní specializace. Jak je možné, aby každý region měl jenom eh, specialisty v high-tech a tak dále. Ale ve skutečnosti i nejméně rozvinuté regiony mohou najít eh, určité věci, které budou lákat, eh, které budou jejich přínosem, ať už je to třeba v Řecku feta nebo cokoliv dalšího. Nemůže, každý nemůže mít Silicon Valley, ale každý region má své vlastní přednosti, své vlastní trumfy, které Eh, musí eh, dát do hry. A to i ty úplně nejchudší regiony mají školy, mají univerzity, mají státní zprávu, mohou se postavit před a říci, jaký je naš jaká je naše silná stránka, ať už je to pálenka eh, v Maďarsku, cujka v Rumunsku nebo sírfeta v Řecku, když už to není výzkumné centrum. Ale každopádně tohle je určitý potenciál toho, jak se jak každý členský stát může najít tu svoji silnou stránku nebo každý region. V Seville existuje ta platforma, kde se mohou všechny regiony informovat o tom, jak získat přístup k evropským financím eh, šitý na míru eh, potřebám a charakteristikám těchto regionů. Thank you. Děkuji. Poslední otázka, paní Vana. Vielen Dank. Děkuji mnohokrát. Má poslední otázka se týká ochrany klimatu a ekonomické restrukturalizace hospodářství, což je téma, které v tomto hýdinku hrálo podřadnou úlohu. Komise v červnu přišla se sdělením o zelené ekonomice a o vysokém potenciálu, který v sobě skrývají investice do trvalé utržitelné ekonomiky, například ve formě nových zelených pracovních míst. A také strukturální fondy zde nehrají nějakou podřadnou úlohu, naopak musí hodnotně přispět k ekonomické restrukturalizaci eh, hospodářství. Já si myslím, že pokud Evropa eh, chce mít budoucnost, tak musí tuto restrukturalizaci provést rychle. A já se vás ptám, jaké konkrétní kroky hodláte zavést pro to, abyste podpořili zelenou ekonomiku, posílí v rámci eh, politiky soudržnosti, v rámci strukturálních fondů. Děkuji. Díky. Ano, v novém programovacím období 2014-2020, eh, tak tam nová ekologická eh, dimenze získává na významu. Eh, víme, že budeme vynakládat prostředky na energetickou účinnost, ale bude to zahrnovat i potřebu takzvané ekologizace a Eh, eh, samozřejmě měl jsem očekávat tuto otázku od zelených. Je to důležitá záležitost, eh, která se týká každodenního našeho života, způsobu našeho života, to, jak zlepšujeme prostředí, v kterém žijeme my a v kterém budou žít naše děti. A hovořili jsme tedy o vytváření pracovních míst, o zjednodušování transparentnosti a korupci, ale ujišťuji vás, že nestratíme ze zřetele ani ten ekologický